Dear colleagues, good afternoon. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Můžeme pokračovat v našem programu, konkrétně bodem 25, což je výměna názorů s Lucí Žitňanskou, slovenskou místo předsedkyní vlády a ministriní spravedlnosti a s panem Ivanem Sečíkem, který je státním tajemníkem Ministerstva kultury. Budou nás informovat o prioritách slovenského předsednictví. Navrhuji, abychom tento bod eh, zorganizovali tak, že naši vážení hosté nejprve vystoupí s úvodním vystoupením, a následně budeme mít možnost položit jim otázky oběma najednou. Takže nejprve předám slovo paní místopředsedkyni a ministrině spravedlnosti paní Žitňanské. Děkuji velmi pěkně. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, před eh, několika dny převzala Slovenská republika předsednictví v, rady, v Radě Evropské unie. Proto jsem velice ráda, že mám možnost představit vám priority Rady za slovenského předsednictví a to v rámci kompetence vašeho výboru. Evropská unie v současné době čelí řadě výzev, jak zevnitř, tak zvenčí. V tomto kontextu oblast občanského práva, justiční spolupráce či práva obchodních společností není úplně v centru pozornosti médií a politiku jako jiné otázky, které dnes determinují Evropskou unii Nicméně jedná se o oblasti, které jsou stejně důležité, protože mají často bezprostřední vliv na konkrétní práva a povinnosti občanů a podniků v Evropské unii, zejména co se týče přeshraniční vymahatelnosti eh, těchto práv. Takže v této oblasti by slovenské předsednictví chtělo podpořit především různé iniciativy, jako je elektronická justice, zejména se zaměřením na elektronickou komunikaci a vytvořit tak lepší předpoklady pro další zkvalitnění práce evropské justiční sítě pro občanské a obchodní záležitosti. Tato otázka je relevantní také pro oblast doručování soudních dokumentů a a provádění důkazů v soudním řízení. Slovenské předsednictví organizuje v této oblasti v listopadu konferenci v Bratislavě Eh, s tím, že chceme zvláštní pozornost věnovat elektronickému doručování. Konference je spojená s zasadáním Evropské justiční sítě pro občanské a obchodní věci. Věřím, že výstupy z těchto akcí obohatí v budoucnu předkládané návrhy Evropské komise, které se týkají revize nařízení o doručování písemností a o provádění důkazů. Jednou ze současných výzev Evropské unie je také vytvoření jednotného digitálního trhu. A v rámci něho mají důležitou úlohu sehrát také návrhy směrnic o smluvním právu, které se týkají digitálního obsahu a prodeje zboží online. Slovenské předsednictví chce navázat na diskuzi, která o těchto návrzích eh, již začala a to velice rychlým tempem za holandského předsednictví. Holandské předsednictví se soustředilo zejména na návrh týkající se digitálního obsahu a my očekáváme, že diskuzi k tomuto návrhu budeme vést tak, že bychom dosáhli zásadního posunu. Zároveň se ale uvědomujeme, že mezi oběma návrhy existuje úzká souvislost a je potřeba zachovat soulad mezi oběma těmito návrhy. A právě proto chce slovenské předsednictví zahájit eh, zásadně diskuzi také k návrhu o prodeji online. Okamžitě, jakmile budeme mít k dispozici první relevantní výsledky refitu, který se týká spotřebitelského AKI. Očekáváme, že výstupy budou k dispozici v září letošního roku. Neméně Důležitým je pro slovenské předsednictví také zahájení technických diskuzí k návrhu revize nařízení Brusel 2. Toto velice důležité nařízení v oblasti rodinného práva, mezinárodního rodinného práva, má za sebou více než 10 let eh, provádění a jeho revize poskytuje možnost zareagovat na všechny problémy, se kterými se které se ukázaly za těchto deset let eh, a reagovat také na problémy, na které poukázal Evropský parlament ve svých činnostech. Revize by měla posunout justiční spolupráci v Evropě v této oblasti na kvalitativně novou úroveň. Vzhledem k složitosti této problematiky Slovenské předsednictví neočekává, že by dokázalo toto téma také uzavřít, ale máme ambici vytvořit dobré, otevřené prostředí pro efektivní, kvalitní a odbornou diskuzi na dané téma na odborné technické úrovni. Během slovenského předsednictví bude Rada pokračovat také v politice rozšiřování justiční spolupráce s třetími státy prostřednictvím dohod Hákské konference mezinárodního práva soukromého. V oblasti práva obchodních společností je slovenské předsednictví připraveno pokračovat v jednáních o návrhu směrnice o právech akcionářů. My vnímáme a chápeme obavy Evropského parlamentu, které se týkají country by country reportingu. Evropská komise po právní analýze a dopadové studii předložila v tomto smyslu nový návrh, kde country by country reporting zařazuje do směrnice o účetnictví. A to může vypadat jako dobré řešení e, za vzniklé situace. My tedy podobně jako předcházející předsednictví jsme připraveni pokračovat v jednáních o dalších částech nařízení návrhu až e, do té doby, kdy otázka country by country reportingu bude uspokojivě vyřešená a kdy bude Evropský parlament e, v situaci, kdy bude moci souhlasit s tím, že tato úprava už nebude řešena v návrhu směrnice o právech akcionářů. Pokud jde o návrh obchodní společnosti s ručením omezeným s jediným společníkem, zde je cílem slovenského předsednictví dosáhnout určité politické schody s Evropským parlamentem v otázce, jak dále s tímto eh, citlivým návrhem zacházet. Eh, vzhledem eh, k tendenci zjednodušovat přístup pro malé a střední podniky na vnitřní trh, Rada je nadále trvá na svém stanovisku, že přijetí tohoto návrhu bude ve prospěch těchto malých a středních podniků. Rada je samozřejmě připravena eh, se také v této souvislosti zaobírat obavami Evropského parlamentu, co se týče potenciálního zneužití eh, takové takovéto právní úpravy za účelem praní špinavých peněz eh, či daňových úniků a chceme řešit otázky práv pracovníků v této souvislosti. Vím, že váš výbor se aktivně zajímá o otázky duševního vlastnictví, zejména autorského práva. Tyto otázky Slovenské republice nepatří do mé kompetence a proto eh, v této oblasti přenechám slovo štátnímu, státnímu tajemníkovi Ministerstva kultury. Takže eh, z mé strany, dámy a pánové, věřím, že během slovenského předsednictví bude pokračovat dobrá spolupráce mezi radou a vaším výborem a celkově Evropským parlamentem. Děkuji vám. Děkuji, paní místopředsedkyně. Ve svém úvodu jsem opomněl zdůraznit, že paní Žitňanská je určitým způsobem velice blízká našemu výboru, protože je profesorkou obchodního práva takže vás vyzývám, kolegové, abyste jí pokládali velice obtížné otázky. A teď už navrhuji, abychom dali prostor pro vaše dotazy, vážení kolegové, až poté, co s úvodním vystoupením eh, vystoupí pan Ivan Sečí, který je státním tajemníkem Ministerstva kultury Slovenské republiky. A tím tomu předávám slovo. Děkuji, pan předseda. Vážené poslanky. Eh, děkuji, pane předseda, předsedo, vážené poslankyně a poslanci, vážené dámy a pánové. Je mi ctí vystoupit na dnešním zasedání výboru Evropského parlamentu pro právní věci a eh, hovořit s vámi historicky poprvé jménem slovenského předsednictví v Radě EU. Jednou z obsahových priorit předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie je implementace strategie pro jednotný digitální trh. Významnou součástí tohoto procesu je také modernizace eh, rámce eh, autorského práva. První iniciativou Evropské komise v této oblasti byl návrh nařízení o zabezpečení přeshraniční přenosnosti, přenositelnosti online služeb eh, poskytujících obsah na jednotném trhu, takzvaný návrh nařízení o portabilitě. Vítáme skutečnost, že díky nizozemskému předsednictví a konstruktivnímu přístupu Rady se podařilo dosáhnout všeobecný přístup. Myslíme si, že Rada po intenzivních diskuzích našla rovnováhu mezi potřebou přeshraniční přenositelnosti obsahových služeb a zabezpečením spravedlivého odměňování nositelů práv. Očekáváme a těšíme se na jednání s parlamentem a přejeme si co nejdříve dosáhnout dohodu o návrhu. Eh, tento návrh je důležitý pro zkvalitňování služeb občanů Evropské unie. Ačkoliv legislativní návrhy, které tvoří tzv. druhý balík reformy autorského práva, ještě nejsou zveřejněné, Evropská komise své záměry specifikovala v oznámení směrem k modernímu evropskému rámci autorského práva. Záměrem slovenského předsednictví je posunout diskuzi v radě co nejdále, i když si uvědomujeme, že to bude vzhledem s předpokládanému rozsahu a odborné náročnosti této reformy složitá úloha. Autorské právo sehrává zásadní úlohu v systému duševního vlastnictví, eh, které je základným kamenem vzdělanostní nebo vědomostní společnosti. Vzdělávání, výzkum a přístup k informacím v něm hrají eh, klíčové role. A proto je důležité, aby autorské právo nekladlo neodůvodněné překážky jejich rozvoji. Pozitivním krokem v tomto směru by se měla stát úprava tzv. výjimek a omezení, se kterou se e, počítá také v rámci reformy autorského práva. Tato úprava je důležitá pro rozvoj činnosti paměťový, paměťových a fondových institucí, jako je probíhající digitalizace kulturního dědictví. Musíme, eh, nebo je důležité brát eh, v úvahu pokrok v technologické oblasti a příchod nových digitálních technologií, které umožňují eh, tvorbu a používání děl a jiných předmětů ochrany. Proto je nezbytné odstraňovat překážky a rozdíly mezi digitálním a analogovým světem, a to i v oblasti vysílání a poskytování nových audiovizuálních mediálních služeb. V dnešním digitálním prostředí musí mít občané možnost bez zbytečných překážek využívat výsledky tvořivé duševní činnosti jiných, ale také nositelé práv musí být spravedlivě a transparentně odměňovaní. Musí tedy existovat rovnováha mezi veřejným zájmem na straně jedné a právy nositelů práv, držitelů práv na straně druhé. Slovenské předsednictví považuje také za nesmírně důležité věnovat se procesu ratifikace marakešské smlouvy o usnadnění přístupu k uveřejněným eh, eh, dílům pro eh, nevidomé, zrakově postižené osoby nebo osoby postižené jinou poruchou čtení. Toto právo je musí být zaručeno prostřednictvím zlepšeného přístupu k dílům a jejich kopiím eh, v přístupném formátě a jako e, také prostřednictvím podpory vzájemné přeshraniční výměny děl a jejich kopií v přístupovních formátech mezi smluvnými stranami a oprávněnými právnickými osobami. I když mezi členskými státy a komisí zatím ještě nebyla dosažena schoda, pokud jde o kompetence Eh, ratifikace a o právním eh, základu. Jsme přesvědčeni, že po vydání eh, stanoviska Soudního dvora Evropské unie, na které čekáme, se najde řešení. Slovenské předsednictví je připraveno zahájit vyjednávání i hned po předložení návrhu Evropskou komisí a posunout diskuzi co nejdále, a tak, aby mohla být smlouva co nejdříve ratifikována. Děkuji za pozornost. Děkuji, vážení kolegové. Nyní můžeme přistoupit k otázkám. Nejprve má slovo paní Regner. Děkuji. Srdečně vám děkuji za vaši prezentaci a ráda bych vám položila pouze stručnou otázku. Ehm, chci ji směřovat k paní Žitňanské. Za prvé je velmi uklidňující, eh, když profesorka obchodního práva eh, těchto důležitých tématech, jako je eh, oznamování podle jednotlivých zemí, se bude starat o toto téma a je velmi uklidňující, že vy Eh, tedy slovenské předsednictví, tak usilujete o to, abychom to téma posunuli dál. Další otázka se vztahuje k jinému tématu, které jsme řešili minulý týden ve Štrasburku na plenárním zasedání, kde probíhala rozprava na toto téma. Jde o téma eh, whistleblowerů a jejich ochrany. Je to téma, eh, které souvisí také s právem podniků, s podnikovým právem a, a s výsledky výsledky, eh, které vyplynuly ze záležitosti LuxLeaks a Panama Papers. A eh, tady to opět hraje eh, roli v těch věcech, které my na našem výboru řešíme. A Ehm, jsme eh, rádi, že vaše předsednictví to jistě chce také řešit, i když si samozřejmě uvědomuje, že komise zatím ještě nepředložila žádný návrh. Ovšem eh, zástupce slovenského předsednictví na plenárním zasedání vyjádřil ochotu zabývat se touto věcí. Děkuji. Thank you. Uh, Děkuji, paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já rovněž ze své strany vítám slovenské předsednictví na našem zasedání a těším se na zdárnou spolupráci. Já jsem zpravodajkou pro stanovisko, které tento výbor připravuje k prodeji takzvaného hmatatelného zboží eh, online. A tady mám otázku. Hovoříte o tom, že byste ráda vyčkala výsledku toho refitu které se mají dostavit v září, abyste mohla nějakým způsobem se vyjádřit k návrhu komise. Tady je určitý problém, protože v parlamentu průřezově všechny frakce by rády, aby ta práce týkající se e, prodeje zboží online byla provázána s pracemi nad e, návrhem týkajícím se digitálního obsahu, protože tam je mnoho spojíte k přemostění a záležitosti, které musí být vzájemně sladěny. Ale pokud rada bude vyčkávat až do září, aniž by k návrhu o prodej zboží neřekla nic, tak nebude možné rychle pokročit v té problematice. Jak si myslíte, že by se přece jen ty práce týkající se prodeje zboží daly urychlit? Pan Buda. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru expunerile făcute. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž paní Žitňanské za její prezentaci a rovněž srdečné přání eh, všech no nejlepší slovenskému předsednictví, nebudete to mít snadné. Já pocházím z Rumunska a zajímá mě, zda se máte v úmyslu zabývat rozšířením šengenského prostoru, konkrétně o Rumunsko a Bulharsko. Ale hlavně mám na mysli Rumunsko, protože z eh, technického pohledu Rumunsko už splňuje všechny podmínky a navíc je to eh, taková záruka bezpečnosti eh, u v tomto koutu Evropy a je velice obtížné našim občanům vysvětlit, proč přesto, že jsme se takto snažili a vše jsme splnili, stále ještě se spožďuje přístup k šengenskému prostoru. A druhá věc, jelikož jste odborníci na e, firemní právo, obchodní právo, co se bude dít v Německu z pohledu minimální e, mzdy, kterou mají dostávat řidiči nákladní dopravy, přes to, že pouze transitně projíždějí Německem. My jsme měli minulý týden o tom rozpravu v parlamentu a mě by zajímal váš názor. A vysílání pracovníků, to je poslední moje otázka. Jaké je stanovisko slovenského předsednictví? No a právě v 16 hodin by se měla konat rozprava k tomuto tématu. Žlutá karta, víme, že zatím ještě nefunguje dobře. Děkuji. Nicméně tady musím zdůraznit, že paní eh, Židňanská není ministriní vnitra. Takže otázka týkající se šengenského prostoru je trochu mimo ní, při nejmenším z politického pohledu. Pan Koferáty? Grazie, presidente. Signora ministra, volevo tornare Paní ministrině, já bych se ráda, eh, rád ještě vrátil na chvilinku k tématu, který jste už zmínila, eh, totiž do country by country reporting. Určité normy, určité úzy už byly domluveny a posléze potvrzeny. Čili máme směrnici, která mimochodem procházela velice dlouhým jednáním a v průběhu nizozemského předsednictví se podařilo trochu práci urychlit. Nyní přejímáte eh, tyto záležitosti vy do svých rukou. A mě by zajímalo, zda i vy byste měli zájem se tím seriózně zabývat. A pokud ano, tak pokud se dostaneme téměř ke konci této záležitosti, zda byste byli ochotni si poradit s tím country by country reportingem v rámci příslušné směrnice. Dalo by se to samozřejmě oddělit, ale mně připadá, že je důležité se dozvědět, jak to vypadá z pohledu prací nad um, směrnici o právech akcionářů a konkrétně pak ta pasáž týkající se toho podávání zpráv pro každou zemi. To musí probíhat paralelně, ale je třeba eh, rychle přijmout rozhodnutí v té první věci a pak přejít té druhé složce, tak tady bych rád věděl, jak to máte, jako máte představu. Děkuji, pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo. Děkuji srdečně paní ministrini paní eh, premiérce a rovněž eh, tady panu tajemníkovi. Jednak za vaši návštěvu zde a rovněž za tu krátkou prezentaci vašich úmyslů na nejbližší pololetí. Toto předsednictví je pro nás vždy trochu složitější, protože přicházíme hned v úvodu o dva měsíce víceméně. Jen co se ohlédneme, tak už jsou pryč a je září. Já mám velikou radost, že vidíte svou úlohu, svou předsednickou úlohu, co by někdo, kdo bude eh, krásně přemostovat určité záležitosti a nesnažíte se už a priori mít za to, že se vám podaří to či ono vyřešit. Ono to někdy pak je velice uspěchané. Když si někdo slíbí, že něco dořeší do konce, tak je to pak trochu bezdeché. A já pro vás mám přání, abyste opravdu úspěšně dotáhli právě ty komunikační um, kanály, aby fungovaly lépe, rychleji a aby se vše hýbalo hezky, zdárně. Já jsem zpravodajem pro eh, Brusel 2a. Včera zde proběhla výměna názoru nesmírně zajímavá. Rovněž eh, zde byla eh, představitelka Evropské komise a tam zcela jednoznačně zde zazněla argumentace, že ten refit se omezí víceméně na záležitosti, které se týkají osudu dítěte, prospěchu dítěte v transgr- transhraničních záležitostech. Záležitosti oproti tomu, které se týkají manželství, tak jsou trochu mimo závorky a mě by zajímalo, zda slovenské předsednictví souhlasí s takovýmto přístupem. Mně tento přístup připadá velice smysluplný. A pak druhá věc. Tady chci podpořit kolegu Kofaratyho a rovněž mít tuto prozbu. Totiž zda by bylo možné dokončit ten trialog u změrnice o dlouhodobém eh, dlouhodobých právech akcionářů a tady by mě rovněž zajímalo vaše stanovisko k tomu country by country reportingu. Totiž při posledním schůzce ještě s představiteli nizozemského předsednictví jsme došli k závěru, že návrh, který už je na stole a který bude součástí úplně jiného, jiné právní iniciativy, by neměl brzdit práci na této směrnici. Takže tam se skýtá šance vše dotáhnout do konce. Zejména, že představitelka Slovenské republiky ještě v průběhu nizozemského předsednictví byla velice aktivní členkou naší pracovní skupiny, tedy určitě tam nedochází k nějakým informačním šumům. A poslední otázka, pan Kester. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině a pane státní tajemníku, vám rovněž děkuji. Já bych se rád vyjádřil ke třem záležitostem. Za prvé, příští pololetí bude znamenat další vyjednávání o um, svobodném volném obchodu s Kanadou CETA. A otázka zní, bude to čistě evropská smlouva nebo smlouva e, typově smíšená. E, komise tvrdí, že z jejího pohledu se jedná o právně čistě evropskou záležitost, ale z politických důvodů ji přesto musí ratifikovat národní parlamenty. Jakou pozici k tomu zastáváte vy? Další moje otázka. Jakou měrou z vašeho pohledu e, tam je sladěn či zapadá do ustanovení Lisabonské smlouvy postup ISDS. Tam nechceme, aby parlamenty docházely k nesprávným závěrům. A pak přenositelnost. To vítám, že tam chcete dosáhnout pokroku. Právě jste se o tom zmínila. Doufám, že se nám podaří co nejdříve dospět ke konkrétním výsledkům a že se právě za slovenského předsednictví podařilo dotáhnout, tak to by mi udělalo obrovskou radost. A pak autorská práva. Tady by mě zajímalo, eh, v tvůrčím digitálním odvětví eh, existuje nebezpečí toho, že kreativní umělci už nebudou důstojným způsobem placeni. Jaké nástroje by se dalo právně a politicky do toho systému zavést, abychom zajistili eh, vhodné odměňování kulturních tvůrců? Děkuji. Okay. So these have been the question. Děkuji, takže to byly naše dotazy. Ještě jednou zdůraznuju, že nejsme ve výboru INTA, nýbrž jury. Ale pokud paní místo předsedkyně bude chtít zareagovat i na tyto otázky, tak samozřejmě budeme jenom rádi. Takže eh, vážená paní místo předsedkyně, kdybyste se mohla chopit slova. Ano, děkujem, eh, děkujem velmi. Děkuji. Děkuji vám za položené dotazy. Pokusím se odpovědět uspokojivě, ale sama sobě musím připomínat pozici, ve které se tady dnes nacházím a z tohoto pohledu tedy také musím na vaše, otazy, na vaše dotazy odpovědět. Paní poslankyně Regner, Regnerová, ano, rozumím eh, vašemu dotazu, pokud jde o ochranu informátorů, ale v každém případě, tak jak jste to eh, řekla vy, komise zatím nepodala v této fázi žádný návrh. Přesto si myslím, že to je spíše téma pro ministry vnitra ale chápu, že se jedná o téma důležité, nicméně pokud jde o samotnou radu, tak ta se může zabývat nějakým návrhem, až když ho dostane na stůl od Evropské komise, takže v tuto chvíli jsem tímto limitována. A podobně se cítím limitována ve své eh, odpovědi na následující dotaz panu poslancovi Dudovi, protože otázky vysílání pracovníků a spedice mm, či otázka minimální mzdy, to je opět mimo kompetenci eh, Rady ministrů spravedlnosti. Spíše je to záležitost sociálních věcí pokud už hovoříme o kompetencích na úrovni Unie. A to tež, i vy jste to řekl, pane předsedo, to se týká také dotazu ohledně rozšíření Schengenu. Nad rámec kompetencí tohoto výboru vám můžu dát informaci, kterou slovenské předsednictví dnes sdělilo také na výboru Libe. Slovenské předsednictví bude iniciovat na úrovni ministrů vnitra diskuzi o zahrnutí Rumunska a Bulharska do oblasti Schengenu. Já se pokusím odpovědět nejprve na všechny ostatní dotazy, abych pak mohla kompletněji odpovědět na dotazy, které se týkají směrnice o právech akcionářů. Takže proto trochu teď přeskakuji. A myslím, že teď už můžu přejít k tématu směrnice o právech akcionářů. Domnívám se, a takový je také postoj rady, že řešení aby otázka country by country reportingu se řešila v předpisu, který se týká účetnictví, že to by mohlo být řešení, které by nám umožnilo dosáhnout kompromisu a dosáhnout dohody mezi radou a parlamentem. Tím pádem bychom mohli také urychleně přijmout směrnici o právech akcionářů pokud eh, tady bude panovat schoda nad, eh, na tomto řešení. Já si myslím, že to je cesta, jak eh, jednání urychlit a jak uzavřít jednání o směrnici o právech akcionáří s tím, že budeme plně respektovat požadavky Evropského parlamentu upravit otázku country by country reportingu. Nyní pokud jde o téma digitálních smluv. Paní poslankyně Hautala se na to ptala. My jsme připraveni urychlit diskuze a jednání o směrnici o prodeji zboží online, protože vnímáme, že se jedná svým způsobem o předpis všeobecného charakteru, který bezprostředně souvisí se směrnicí o digitálním obsahu. Kdybych to měla upřesnit, předpokládáme, že první debaty proběhnou v září, protože výsledky refitu by měly být k dispozici právě v průběhu léta tudíž předpokládáme, že diskuze budou pokračovat v září. K dalšímu postupu potřebujeme pochopitelně také stanoviska členských států a jejich vyjádření budeme mít v září a pak budeme eh, moci zaujmout postoj a dále jednat. Nevím, jestli jsem některé dotazy nevynechala. Mám pocit, že ne. Těším se, a to chci zdůraznit ještě jednou, na dobrou spolupráci. A možná bych se ještě zmínila o Bruselu 2. My to opravdu považujeme za jednu z našich priorit. Myslíme si, že způsob, jakým chce komise zahájit diskuzi o tomto nařízení, je velice dobrý a skutečně chceme na technické, odborné úrovni věnovat tomuto tématu naši plnou kapacitu. Myslíme si, že jako Slovensko dokážeme kompetentně přispět do této rozpravy a proto se na ní velice těším. Děkuji vám, snad jsem vyčerpala všechny vaše dotazy. Děkuji. Pane Sečíku, prosím. Děkuji. Pane poslanče Kestere, vy jste nastolil otázku dalšího postupu přijímání nařízení o přenositelnosti. Na úrovni rady byly přijaty závěry a v tuto chvíli zde vidíme prostor na straně Evropského parlamentu. Jsme připraveni a čekáme na stanovisko, které by mělo být sformulováno na podzim a velice rádi eh, bychom už v tom předcházejícím období nastavili technické podmínky pro trialogy a to tak, abychom se pokusili dosáhnout dohody ještě za našeho předsednictví, takže to je naším cílem. Co se týče vaší druhé otázky, to je věc velice aktuální. Ve sdělení komise se otázka spravedlivého odměňování kreativních tvůrčích pracovníků nastolila jako téma velice aktuální. V této věci už v roce 2014 proběhla také veřejná konzultace. Vycházíme z takového poslání autorského práva, které by mělo zajistit rovnováhu mezi právy a ochranou nositelů práv a na druhé straně spotřebitelů. To znamená, chceme vytvořit vyvážený systém, který bude zaručovat jak spravedlivé a transparentní odměňování autorů, tak také veškeré podmínky pro spotřebitele při přijímání a využívání díl, děl a obsahu, které jsou předmětem autorského práva. Pokud jde o konkrétní nástroje, tak o těch se v tuto chvíli jedná na úrovni komise. Očekáváme během září oznámení v rámci něhož eh, by se tyto dotazy měly eh, řešit a chceme co nejdřív eh, přistoupit k rozpracování těchto záležitostí v rámci odborných komisí, jimž budeme předsedat. Okay. Thank you very much. And... Děkuji. Máte někdo ještě nějaké doplňující otázky, vážení poslanci? Nikdo další si o slovo nežádá. Takže v tom případě bych chtěl jménem našeho výboru poděkovat oběma našim eh, hostům. Děkuji paní místopředsedkyni Žitňanské a státnímu tajemníku Sečíkovi za dnešní eh, přítomnost, účast na našem zasedání a, a přeji vám eh, hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Vážení kolegové, poprosím vás o chvilku pozornosti, vážení kolegové. Mohli bychom si udělat přestávku do 16. hodiny, kdy mezi nás dorazí paní komisařka na výměnu názoru. Takže vyhlašuji desetiminutovou přestávku. Děkuji. Uh, Vážení kolegové, ještě budeme pokračovat bodem 26 na programu jednání. Dovolte, abych zde přivítal paní komisařku, paní Marian Tyson, komisařku pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu. Budeme společně diskutovat o postupu žluté karty ve vztahu k návrhu o vysílání pracovníků. Jak už jsem vás informoval, paní komisařka bývala poslankyní našeho výboru a o to vřeleji dnes vítáme. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za dnešní příležitost prodiskutovat kontrolu subsidiarity, respektive mechanismus pro kontrolu subsidiarity, který byl aktivován, pokud jde o směrnici o vysílání pracovníků. Původní směrnice o vysílání pracovníků byla zpracována před 20 lety a od té doby se samozřejmě ekonomické a sociální podmínky v Evropě eh, dosti změnily. A Zvýšily se také rozdíly mezi zeměmi. V roce 1993 vztah mezi eh, nejnižší a nejvyšší minimální mzdou v Unii byl 1 ku 3, v roce 2016 1 ku 10. Naše analýzy ukazují, že za situace, kdy se prohlubují rozdíly, pokud jde o mzdové podmínky v členských státech, pravidla z roku 96 o vysílání pracovníků někde vedou k nekalé soutěži, dochází k eh, tlaku směrem dolů na snižování spíše než ke konvergenci. A to samozřejmě podkopává eh, jednotu jednotného trhu. Pokud chceme, aby nadále panovala podpora pro jednotný trh nejenom v oblasti zboží, ale také v oblasti služeb, tak samozřejmě potřebujeme pravidla, která budou jasná, spravedlivá a um, budou v praxi uh, prosaditelná. Já se domnívám, že takováto pravidla by se měla prosazovat z evropské úrovně. Evropská komise obdržela odůvodněná stanoviska od parlamentů 11 členských států, kde vyjádřili své pochyby ohledně toho, zda návrh Evropské komise z 8. března dodržuje zásadu subsidiarity. Mohu vás ujistit, že beru tento signál velice vážně my jsme prověřili, prověřili dopisy, které jsme obdrželi od parlamentu, a to velice podrobně, a zahájili jsme s národními parlamenty diskuzi v rámci jednání COSAC v Amsterdamu a v Bratislavě. Já jsem byla osobně v Bratislavě včera a proběhla tam velice dobrá výměna názorů. Dámy a pánové, vážení poslanci, víte, že toto je teprve po třetí, kdy je postup žluté karty využit od začátku jeho uplatňování, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Takže je to spíše mimořádná výjimečná situace a dali jsme si tedy čas, abychom se mohli důkladně zamyslet nad všemi záležitostmi, které národní parlamenty nadnesly. A Jedna obecná připomínka je taková, že problémy, k němž dochází v rámci vysílání pracovníků, se nejlépe řeší na národní úrovni. Nicméně vysílání pracovníků z podstaty věci má přeshraniční povahu. Takže eh, samotná činnost eh, má pak eh, dopad nejméně na dvou stranách hranice a pravidla k vysílání tedy vytvářejí jak práva, tak povinnosti pro osoby v různých členských státech. Kdybychom neměli žádná pravidla pro vysílání na evropské úrovni, vedlo by to k velkému pokřivení poskytování služeb eh, v přeshraničním kontextu. A to si uvědomují také spoluzákonodárci a uvědomili si to i v roce 96, kdy se schvalovala původní směrnice a pak i v roce 2014, kdy jsme se dohodli eh, na eh, směrnici o prosazování. Myslíme si, že nyní je potřeba provést v rámci subsidiarity určité změny. Myslíme si, že cílem návrhu že cíl návrhu se může lépe prosadit na evropské úrovni. Pokud členské státy budou jednat jednostranně, čistě na národní úrovni, a budou měnit eh, cíle, které stanoví návrh legislativy, tak by to mohlo vést k fragmentaci jednotného trhu. Zlepšení pravidel hry, nastavení ochrany pro pracovníky při vysílání v EU, to nemůžeme docílit tím, že budeme jednat individuálně a pouze na národní úrovni. Další poznámky naznačují, že tento návrh by zasahoval také do národních pravomocí, pokud jde o odměňování a pracovně právní vztahy. My si myslíme, že tomu tak není, protože náš návrh nijak nezasahuje do kompetencí členských států a sociálních partnerů při stanovování mest a obecně při odměňování. My pouze navrhujeme, aby povinná pravidla, která se týkají místních pracovníků i pracovníků hostitelských států byla stanovována podle mm, praxe v daném členském státě a aby tato pravidla eh, platila také pro vysílané pracovníky. A další příklad poznámek, které jsme dostali od členských států, eh, spočívá v tom, že náš návrh je údajně předčasný, protože přichází před eh, datem pro transpozici směrnice o prosazování, který ovšem v mezidobí 18. června vypršel. Směrnice o prosazování, to je vynikající úspěch. K němu značně přispěl také Evropský parlament a poskytuje národním úřadům nové nástroje bojovat s podvody a s krycími společnostmi. Nicméně neřeší otázku spravedlivého nastavení podmínek. Zatímco náš návrh z 8. března je doplněním této směrnice a nějak nesprávně nezasahuje do národních eh, pravomocí. My teď samozřejmě budeme diskutovat o eh, postupu žluté karty v příštím týdnu a rozhodneme, zda eh, si ponecháme náš návrh nebo ho pozměníme, či ho stáhneme. Chci říci, že komise chce sledovat politický dialog s členskými státy i nad rámec tohoto rozhodnutí, takže moje kolegové i já už jsme absolvovali na 300 zasedání s národními parlamenty od začátku našeho mandátu a budeme v tomto dialogu dále pokračovat. Jsem si jistá, že téma spravedlivého pohybu pracovní síly zůstane mezi prioritami politického dialogu také v příštích měsících a letech. Nicméně, jak zajistit volný pohyb eh, a zároveň ho skombinovat eh, s nastavením rovných pravidel hry a s dostatečnou sociální ochranou. To si zasluhuje hloubkovou diskuzi, demokratickou diskuzi, v níž budou mít svou roli společně s evropskými institucemi také národní parlamenty. A samozřejmě se budou vyjadřovat na evropské i národní úrovni sociální partneři a to je velice dobře, protože to je eh, znak zdravé demokratické diskuze. Pane předsedo, vážení poslanci, je mým politickým přesvědčením, že Evropa potřebuje větší mobilitu a potřebuje větší vysílání pracovníků a ne jeho omezení. Takže proto chceme pokračovat v diskuzích o tom, jak zajistit volný pohyb a přitom ho propojit s lepší ochranou pracovníků a nastavením rovných pravidel hry pro všechny firmy. Těším se na diskuzi s Evropským parlamentem i s národními parlamenty s tím, že každý z těchto subjektů bude hrát svou roli v tomto legislativním procesu. Já už jsem vedla řadu diskuzí ohledně tohoto tématu, jak s poslanci Evropského parlamentu z různých politických rodin, také se spravodajem, stínovými spravodaji a vy víte, že váš parlament se mnou může počítat, může počítat s tím, že budu otevřena pro diskuzi ohledně této problematiky i dalších témat. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, za vaše slova úvodem. A pokud dovolíte, tak by nyní přišlo kolo otázek. Nejprve má slovo pan Zlotovský. Dzień dobry, dzień dobry pani komisarz. Dobrý den, dobrý den, paní komisařko. Vážená paní komisařko, já zde mám před sebou odpověď na otázku, kterou jsem vám vyslal před nějakým časem, myslím, že někdy v červnu. A tady odpovídáte. Vliv návrhu pozměnit eh, směrnici o vyslání pracovníků je závislý na celém řadu faktorů, takže je obtížné odhadnout, jaký dopad bude mít na různé odvětví v jednotlivých zemích. To je taková symbolická odpověď. Ta zračí ovzduší, v němž ten projekt figuruje. A rovněž to navazuje svým způsobem na to, co jste řekla nyní. Totiž hovořila jste o tom, že celá řada zemí to připomínkovala, že vy se s tím důkladně seznamujete, že vše analyzujete ale zároveň jste se nevyjádřila k tomu, zda vůbec budete brát v potaz ty náměty, no a rozhodnutí má být až za týden. Takže moje otázka zní, budete se řídit těmu, těmito připomínkami a pokud ano, tak alespoň nám naznačte, které typy připomínek budete mm, brát v potaz. Proč se komise snaží vše e, takto uspěchat a e, ne, snaží se to sladit s tou směrnicí obecném přístupu, aby se vše sladilo. Pokud opravdu chcete bojovat proti nekalým praktikám, nebylo by lepší si trochu rozšířit povědomí o e, tom, jak ty předpisy fungují? A další otázka. Bude se to rovněž týkat spedičních firm? Já se na to ptám, protože tam se o tom hovoří v preambule toho projektu ale není o tom zcela jasno. A další věc. Eh, spole, eh, konzultace, veřejné konzultace, Sromažďování například posudku, vyjádření. Je to úmyslné, že komise se snaží vyhýbat příjmu nepříznivých posudků či vyjádření? Thank you very much. Děkuji, pan Buda. Děkuji, pane předsedo. Přiznávám. Eh, ještě pane Zlotovský, si vypněte mi. Jsem forte trist, domnule președinte, pentru... Děkuji. Já jsem byl velmi smutný, když eh, jsem slyšel to, co říkala komise Eh, jsme těsně po Brexitu a zdá se, že jsme nepochopili celou řadu věcí a že to vedlo k tomu, že Británie se zachovala tak, jak se zachovala. A co vedlo eh, tedy Británie k tomuto rozhodnutí? To, eh, že komise nezohlednila potřeby a situace v členských státech. Paní komisařko, Máte připomínky 11 členských států, kde se říká, že směrnice porušuje subsidiaritu a přiměřenost, proporcionalitu. A přesto chcete pokračovat s tímto návrhem. Eh, máte tam tuto možnost Myslíte si, že je potřeba to sjednotit na evropské úrovni? Nakonec vlastně porušujete principy jednotného trhu, protože pouze členské státy mohou nastavovat platy svých pracovníků podle podmínek v každém jednotlivém členském státě. Můžete mi prosím vysvětlit, jak vyřešíte tento nedostatek, eh, ty rozdíly eh, v členských státech. Jsou tady rozdíly mezi platy. V Rumunsku je průměrná mzda 400 euro, zatímco v Německu je to 2000 euro. Jak můžete tyto věci harmonizovat? Eh, vyzývám vás, vás i všechny ostatní, kteří jsou za tyto věci zodpovědné, abyste pochopili, že není možné vytvořit jednotné řešení eh, pro všechny členské státy. Nelze uplatňovat jedno stejné řešení pro všechny a tak se chová tato směrnice, protože nezohledňuje úroveň vývoje jednotlivých členských států a situace na jednotném trhu. Jsou tady rozdíly. Paní Laurent Chartier má slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za to, že jste Eh, přišla eh, schrnout situaci po vašem setkání v Bratislavě. A já bych vám chtěla říci, že pokud jde o tuto věc, tak já už dlouho působím v Evropském parlamentu mnoho let. Pracovala jsem eh, také velmi Eh, podrobně eh, na směrnici o dluzích v dubnu 2014 a já jsem rozhodně nepatřila k těm, kteří by si přáli, aby tato směrnice a priori eh, byla opět otevřena Eh, směrnice z roku 96, ale když vidím eh, váš návrh, tak je velmi vyvážený. A já si myslím, že na to bychom měli mít všichni na paměti, bez ohledu na to, z jaké pocházíme země. Je důležité si uvědomit, že v Evropě se mobilita stala pravidlem, mobilita občanů, eh, mobilita pracovníků. Je to jeden z principů ze kterých vychází naše Evropa, na kterých je postavena. A já eh, si na vašem návrhu vážím toho, eh, že eh, přihlíží jak k pracovníkům, kteří z východních zemí eh, se přesouvají na západ a stejně tak přihlíží k těm, kteří ze západu se posouvají směrem na východ. A když se podívám na statistiku různých pohybů, tak vidím, že to nejde pouze jedním směrem. Takže my všichni Eh, vlastně máme výhodu eh, z této eh, pohyblivosti mobility, mobility pracovníků v Evropě. Je to tedy vyvážený návrh, který přihlíží k principu volného pohybu pracovníků a k principu hm, pohybu. Tento princip je v zájmu všech evropských občanů, protože je to právě mobilita, právě pohyb pracovníků, kteří umožňuje vyhnout se nezaměstnanosti. Třetí věc, kterou jsem chtěla zmínit, eh, je tato. Donívám se, že pokud my všichni dokážeme otevřeně a vyváženě spolupracovat tak, aby nakonec všichni ehm, se stotožnili s touto směrnicí, tak jak bude upravená a opravená, tak eh, pokud to tak bude, tak eh, se nám podaří vyřešit eh, sociální rozměr Evropy. Eh, když slyším, jak říkáte, že jsme nečekali Brexit eh, Británie, tak já vám musím říct si opak. Eh, čím více budeme mít základ pro sociální Evropu, tak tím více budeme mít lidskou odpověď pro ty, kteří hlasovali pro Brexit. A to je to, co mi leží na srdci. Evropa, ta právě neřeší tu lidskou úroveň a to právě musí být naše práce, abychom upevnili základy sociální Evropy tak, abychom všichni mohli zůstat pospolu. A pak jsem chtěla ještě doplnit, že pokud jde o tento cíl, tak spolupracovat s národními Eh, prezidenty nebo předsedy. To je důležité. Eh, to je to, co jsme možná dosud opomíjeli. Eh, Evropa nebyla dostatečně lidská, byla příliš vzdálená od národních parlamentů, takže prosím, spolehejte na mě, já s vámi rozhodně budu konstruktivně spolupracovat. Paní Houtala. Děkuji, pane předsedo, a vítám vás na našem výboru, paní komisařko. Souhlasím do velké míry s vámi, že řešením je eh, posílení směrnice. Ale je, dovolte mi jednu obecnou poznámku, protože kolegové tady zmiňovali roli národních parlamentů. Já si myslím, že problémem je, že mnoho evropských eh, států, já jsem eh, spočítala, že je to 24 z 28, nemají eh, dostatečný parlamentní dohled nad vlastní vládou. A to zkrátka je takový postup, není to, není to tak, jak by to mělo být, kdy když eh, tedy potom členské státy eh, činí rozhodnutí na radě. Já si myslím, že bychom měli vidět více žlutých karet z dobrých důvodů. Každý národní parlament musí hrát řádnou roli. Eh, pokud jde o mandát, který je udělován národním vládám. Žlutá karta eh, je právě kompenzace za chabují vliv národních parlamentů. Členské státy ty vlastně na radě potom mohou mít pouze jedinou pozici. Mrs. Eh, Uliskok. Paní Uliskok. Uh, thank you, chair, and, uh, thank... Děkuji pane předsedo. Děkuji, paní komisařko, za vaši přítomnost mezi námi. Otázka vysílání pracovníků neustále vidíme, je nesmírně relevantní a to pro každý členský stát. Já si nicméně nejsem jistá, kolik těch žlutých karet, které se vydávají řeší subsidiaritu, protože subsidiarit je nahlížena z mnoha nejrůznějších úhlů. Když Švédsko přistoupilo k EU, tak nám bylo slíbeno, že to nebude mít vliv na žádný, žádný vliv na model našeho pracovního trhu. A z důvodu současného výkladu směrnice o vysílání pracovníků nemáme nyní k dispozici tu subsidiaritu, kterou nám slíbili. Naši sociální partneři neustále zdůrazňují, že je třeba dodržovat vyšší normy, kdykoliv pracujete ve Švédsku. A my jsme přesvědčeni, že je třeba respektovat pravidla švédského pracovního trhu. Malé střední firmy by měly mít možnost vzájemně hospodářsky soutěžit na zaférových podmínek. Tady nejde o harmonizaci, to chci zdůraznit. Jde o spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu a zde hovoříme o pracovním trhu. Tedy opravdu záleží na tom, aby návrh komise byl posunut ku předu, tak aby se jim mohli seriózně zabývat jak parlament, tak členské státy, protože současná situace udržitelná rozhodně není. Uh, eh, Mr. Le Breton. Pan Le Breton. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Eh, zdraví vás, paní komisařko. Jakožto zpravodaj k otázce subsidiarity eh, k tomuto textu výboru Juris jsem to já, kdo požádalo toto slyšení. Já jsem ráda, rád, že to tady bylo umožněno. Pokud jde o vysílání pracovníků, tak to je směrnice, která vychází e, ze směrnice z roku 96 a toto je právní forma, která je v krizi. Vy jste e, zdůvodnila, proč to tak je. E, je tady velký rozdíl mezi životní úrovní a platy mezi jednotlivými členskými státy. Jsou tady velké rozdíly sociálních poplatků a když my tady chceme vytvořit příliš velkou mobilitu, mobilitu na území EU, tak za těchto okolností vytváříme sociální dumping. Je tady velká nechuť eh, a když o tom teď tady hovoříme, že je potřeba revidovat tuto směrnici, tak to je proto, že si uvědomujeme, že sociální dumping nabyl nežádoucích, neakceptovatelných rozměrů. A ta situace je o to vážnější, že, a já uvedu příklad z Francie, v roce 2015 tady bylo více než 25 vyslaných pracovníků než ve srovnání s rokem 2014, takže o 25% to nárostlo během jednoho roku, tak to je opravdu velmi znepokojivé. Dospěli jsme tedy k politické krizi, kde proti sobě stojí, a proto je dnešní diskuse tak zajímavá, kde proti sobě stojí západní země, které jsou spíše nakloněny eh, této revizi, eh, protože oni chtějí takto omezit počet eh, vyslaných pracovníků. A pak jsou tady samozřejmě východní země, země, eh, které tam vytáhli tu žlutou kartu, protože samozřejmě chtějí eh, chránit eh, tyto pracovníky, protože oni jsou těmi, odkud tito pracovníci vlastně většinou pochází. To ukazuje, že je tady velmi závažná politická krize. Evropské unii se totiž nepodařilo vytvořit velký trh pracovníků, tu velkou mobilitu, kterou si Evropská unie přála vytvořit. Je to naprosté selhání v tuto chvíli jsme na křižovatce. Samozřejmě, že technicky v té žluté kartě jsou argumenty, mm, které vy budete zkoumat, například, že by tady mohl být vstup nebo zásah do eh, kolektivního vyjednávání a další argument, že vlastně minimální mzda, ehm, což byl snadný koncept, Eh, a místo toho vlastně se tady eh, to nahradilo konceptem eh, stejné mzdy a to vytváří mnohem více problémů. Takže to jsou technicky zajímavé argumenty je tady eh, samozřejmě skutečný problém subsidiarity a mě zajímá, jak s tím naložíte. Mě by zajímalo, jestli si nemyslíte, eh, že vedle těchto argumentů je tady navíc velký problém života schopnosti evropského projektu o to tady jde. Brexit je pouze jedním takovým aspektem a v této diskusi v podstatě se dotýkáme toho bolavého místa, že se nám nepodařilo vytvořit integrovanou, skutečně integrovanou Evropu. Děkuji. Mr. Zvěvka. Pan Zvěvka. Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž paní komisařce za její přítomnost. My se vidíme opět po eh, několika letech. Já bych rád upozornil na takové základní záležitosti. My zde máme zasedání výboru Jury a nikoli výboru Empel. Tedy v souvislosti s tím, kdykoliv se zde zmiňuje, ať už odměna za práci, či záležitosti eh, týkající se plateb a mest pracovníků, tak se nás v podstatě netýkají. Nás se týká ten aspekt subsidiarity, tedy reakce Evropské komise na postup žluté karty například. Zde máme zcela jasné přehledné informace ze strany paní komisařky, že totiž zatím není nic známo k této e, problematice. A to je mi velice líto, protože já jsem doufal, že právě dnes se dozvíme více. A to, že komise reagovat musí, to je nám všem jasné. Tedy tady musíme vyčkat do příštího týdne. A pak ještě jedna záležitost již se rovněž musíme zabývat a jež je eh, v rámci výboru jury eh, předmětná. Totiž došlo k nebezpečnému precedentu u Evropské komise. Dokument, jež předložila v tom druhém článku, má něco, co by tam být nemělo, totiž změna definice smlouvy. Já bych rád připomenul, že jakékoliv smluvní závazky i definice jsou upraveny nařízením Řím 1. A tam se to má přece provádět přímo do členských států. Tedy pokus pozměnit definici, která je součástí eh, Řím 1, při úpravě záležitostí, které se týkají vysílání pracovníků, není přípustné. Nevím, zda by komise přece jen z toho neměla vycouvat. A pokud k tomu nedojde, tak navrhuji, aby náš výbor oslovil právní službu Evropského parlamentu a nechal si vypracovat přesnější, detailnější posudek v této záležitosti. Děkuji. Děkuji, říká předseda. Paní Jazvověcká. Děkuji, pane předsedo. Já sice nebudu zacházet až do tolika podrobností jako můj předřečník, ale přesto se chci zmínit o několika tématech, jež jste paní komisařko zmiňovala. Upozornila jste, paní komisařko, na skutečnost, že v souvislosti s přezraniční povahou vysílání pracovníků je třeba řešit záležitost na celoevropské úrovni. A to u těch problémů, o nichž dostáváme signály. Například eh, odboráři nás eh, upozorňují na nedůstojné odměňování, na firmy, které mají podobu poštovních schránek a to se týká směrnice o zavádění vysílání pracovníků a já mám otázku. Vy jste, paní komisařko, zmínila, že je třeba nalézt solidární řešení. Znamená solidární totožné řešení? Pokud ano, tak v kontextu toho, že hovoříme o e, volnosti, o možnosti volit, jakým způsobem poskytujeme služby, je třeba posléze ty služby e, poskytovat stejně, když hovoříte například o e, různých benefitech, případně přirážkách, příplatcích. Například ve Francii existují 32 druhy těchto eh, příplatků. A dalo by se to upravit, aby se to nezdvojovalo, protože pokud bychom například měli trochu jiný, i když podobný typ těchto příplatků či srážek, jak ve vysílající zemi, tak v přijímající zemi, tak by najednou se to zdvojovalo. Často se týká například u těch, eh, u těch sazeb o zdravotní eh, pojištění, o eh, dovolenou, i když jim to někdy eh, zaměstnavatel vyplácel, tak ono se jim to nevracelo, pokud docházelo zdvojování. Jakým způsobem budeme zaměstnance chránit, pokud by kam k té duplicitě docházelo? A další věc. Pokud nějaký uh, smluvní partner zajistil všechny kolektivní smlouvy a plnil je. A ono je to velice složité, protože jsou země, které mají kolektivní smlouvy, které se musí povinně týkat celé země. Pak jsou země, kde je to odvětvová platnost. Pak ještě máme země, kde je to regionální platnost. A pak jsou země, v níž se kolektivní smlouva týká pouze konkrétní firmy. Takže v tomto kontextu té nesmírné složitosti. Jakým způsobem zajistíme transparentní zákony, právní jistotu a omezit byrokracii? Já se obávám, že řešení, s nimiž přichází komise, naopak povedou k mnoha problémům právě u vysílajících firm a nakonec budou víceméně povedou ke snižování vysílání pracovníků, protože se firmy budou obávat, že budou sankcionovány, pokutovány. My už nyní jsme svědky i u té um, směrnice z roku 96, že někdy může být firma pokutována až půl milionem eur a je to neuvěřitelné, jak ten protekcionismus v některých zemích bují. Paní komisařko, já se přiznám, že bych byla opravdu vděčná za revizi té směrnice, ale pouze, když už budeme mít všechna, všechny údaje, všechna fakta, budeme mít krásný přehled o slabinách té původní směrnice a ne jenom takové naše domněnky o tom, co je fér a co fér není. Děkuji. Než udělím slovo dalšímu poslanci, tak bych rád zdůraznil, co zde už zazněno. Nacházíme se na půdě výboru Jury a zabýváme se otázkou subsidiarity. Pokud máte jiné otázky, tak je prosím pokládejte na půdě jiných výborů. My se zde máme za úkol zabývat aspektem subsidiarity této směrnice. Eh, Mrs. Regner. Paní Regner. Děkuji, pane předsedo. Já velice ráda dodržím váš, vaše úkolování. Moje otázka se opravdu týká subsidiarity, i když nikoli pouze. Je samozřejmě absolutní prioritou zvážit připomínky celé řady členských států, které se týkají právě subsidiarity. A brát je vážně. Ale když zvažujete eh, tyto připomínky, máte pak eh, ať už povážlivou menšinu, anebo dokonce i většinu členských států, má, mají tyto státy pravdu i v případě, když ten argument, no neřeknu, že je úplně z pohádky, ale jasně neladí. Tady totiž u té směrnice jde o lidi, kteří pocházejí z jedné země, nějakou určitou dobu pracují v zemi jiné. A e, právě téma vysílání pracovníků mělo by být upraveno evropsk- celoevropsky. Samozřejmě, že argumentace ze strany členských států musí být brána vážně na druhé straně, ale z mého pohledu, že není žádné jiné téma, které by mělo ještě více přezraniční povahu. Tedy když uvažujeme o těch námitkách, tak přece jen vždy bychom měli mít na úvaze, že se opravdu jedná o někoho, kdo pracuje v nějaké jiné zemi než jeho mateřská země. Přesto, že v kontextu, když ten kolega řekl, že ano, máme minimální plat 2000 euro, a e, když přijede tam pracovník ze země, kde je minimální plat 400 euro, tak právě tam je cílem této směrnice, aby byl stejně odměňován za stejnou práci. Takže bychom neměli se snažit, aby výsledkem hospodářské soutěže e, vše šlo naopak dolů u těch standardů. Ale naopak. Thank you, Mr. Kester. Děkuji, pan Kester. Ich stimme Frau Tyson zu. Já souhlasím s vámi, paní, eh, eh, paní Tajsnova, eh, když říkáte, že vnitřní trh potřebuje pravidla. Právě otázka vysílání pracovníků je otázka přeshraniční, to znamená, je to evropský proces a proto je naprosto nezbytné, abychom v otázce vnitřního trhu Zároveň řešili také otázku, jak to propojit se sociálními pravidly. A ze zkušenosti z Německa, z mé spolkové eh, eh, země eh, Nordrhein-Westfalen, mohu říci, my tam máme určitý tarifní zákon, který vycházel právě z této směrnice, byl to určitý pokrok a u nás v to přispělo k tomu, že občané mohli být pozitivně eh, přesvědčeni o přínosu Evropy. A to je pozitivní aspekt. Měli bychom tímto způsobem občany přesvědčovat o výhodách Evropské unie, neměli bychom Evropu redukovat pouze na otázky vnitřního trhu. Děkuji. Mrs. Paní Niebler, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane předsedo, děkuji paní komisařku za to, že jste dnes mezi námi. Já se omlouvám za své spoždění, byla jsem v jiném výboru a nechtěla bych se, nebo chtěla bych se samozřejmě omezit pouze na otázky, které se týkají našeho výboru Jury. Chtěla bych podpořit kolegu Cvěvka, který tady zmínil téma subsidiarity a také eh, tedy prosil o to, abyste nám mohla nastínit, co uvažujete dále dělat, jak eh, chcete naložit s tím návrhem, chcete ho zachovat, nebo co vidíte, že je potřeba změnit, eh, nebo si myslíte, že ten návrh bude stažen úplně a bude vypracován zcela nově. To mě zajímá a chtěla bych podpořit pana Cvěvku i pro ten případ, že bychom my tady různě hodnotili subsidiaritu, tak pak bychom měli pověřit právní službu a nezávisle na komisi a Eh, na, bez eh, ohledu na stanoviska členských států bychom my měli nezávisle udělat naši práci, máme tady k tomu eh, nástroje. Potom mám ještě jeden dotaz, pokud jde o posuzování dopadů, tedy těch členských států, kteří využili tu žlutou kartu. Tyto členské státy hovořily o tom, že posuzování dopadů není dostatečné, zejména nebyly posouzeny dopady na malé a střední podniky v tom posouzení dopadu. Možná, že byste, že byste se mohla konkrétně vyjádřit i k této věci. Děkuji. Eh, Mrs. Dlabajová. Thank you very much. Paní Dlabajová, děkuji, pane předsedo. Předně děkuji za zorganizování tohoto slyšení. Jsem velice ráda, že výbor Jury bere tuto záležitost velice vážně. A máte pravdu, že jsou zde určité eh, body z hlediska zaměstnanosti, z hlediska Jura a není dobré to směšovat. Někdy máme mm, Měli jsme už dříve možnost o tom diskutovat ve výboru pro zaměstnanost. Také mm, moje kolegyně Jazlověská zorganizovala seminář se zástupci národních parlamentů, kteří nám přišli vysvětlit své názory a e, svou argumentaci. A já teď mám e, dva stručné dotazy, protože paní komisařka dobře zná můj názor, ví, že nejsem spokojená s návrhem přeskumu této směrnice. Ale vy hovoříte o mm, zásadě subsidiarity neustále, nicméně je tady také další důležitá zásada, důležitá pro evropské rozhodování, a to je zásada proporcionality. Takže chci se vás zeptat, paní komisařko, myslíte si, že tento návrh je také eh, proporční, přiměřený cíly, který chce dosáhnout, protože to je jiné hledisko, které eh, bychom neměli v tomto výboru opomíjet. A moje druhá otázka je spíše politické povahy, takže teď nebudu zasahovat do kompetence, ani do kompetence výboru pro zaměstnanost, ani do kompetencí výboru Jury. Ale je to politická otázka důležitá pro nás všechny. Chci se vás zeptat, paní komisařko, eh, zda vy či kolegium komisařů eh, se vezmete eh, k srdci signál, který vysírají národní parlamenty a jako odpověď nečekám to, že budete v návrhu pokračovat či ne, ale ptám se, zda politicky berete tento signál vážně, protože já ho jako vážný vnímám. Děkuji. Děkuji. Paní Legrip. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za to, že a děkuji eh, paní komisařko za to, že jste dorazila mezi nás. Eh, v roce 96 eh, to je, tady vstoupila v platnost ta první verze směrnice o vysílání pracovníků, kterou tady dnes řešíme. A tehdy Evropské společenství mělo 15 členských zemí, o 20 let později je nás 28. Platy před 20 lety v roce 96 um, byly eh, na, v určitém měřítku 1 až 3, dnes jich máme 1 až 12, takovou tedy eh, větší škálu. A eh, my tady teď hovoříme o lepším fungování vnitřního trhu, chceme mít, nebo říkáme, že máme dobrou mobilitu pracovníků a hovoříme o tom, že je potřeba to vše přizpůsobit, modernizovat, modernizovat pravidla, přizpůsobit je současné potřebě, pokud jde o organizaci evropského území. Já jsem pečlivě sledovala návrh revize směrnice, mně připadalo, že je to vše pragmatické, realistické a že je tam snaha přizpůsobit se nové situaci, novým faktům, nové konfiguraci na evropské scéně. Nejsem členkou právní služby, Eh, ani právní služby Evropské komise a tak dále. Velmi respektuje národní parlamenty. Samozřejmě role národních parlamentů je velmi důležité a i v rozhodování na evropské úrovni a tady je potřeba eh, naslouchat tomu, co říkají národní parlamenty. Musíme tomu věnovat velký respekt a velkou pozornost. To, co říkala kolegyně Moran Šartě, tak to je pravda. Ehm, my i v jiných oblastech musíme zohledňovat národní parlamenty. Ovšem, pokud jde o mě, myslím si, že je zřejmé, že eh, pokud máme regulovat mobilitu pracovníků uvnitř Evropské unie, přeshraniční mobilitu, tak eh, tady eh, je to otázka plně spadající do kompetence Evropské unie, eh, tedy jde přece o pohyb občanů v Evropské unii. Děkuji. Děkuji, tak to byla poslední otázka a teď už tedy poprosím paní komisařku, aby velice stručně odpověděla, pokud je to tedy stručně možné a soustředte se, nakolik to jenom jde na otázku subsidiarity, prosím. Thank you, uh, Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji také vám, vážení poslanci, za položené dotazy. Pokusím se odpovědět, pane předsedo. Já jsem se rychle snažila vše poznamenat, tak doufám, že zodpovím veškeré otázky, které se týkají především subsidiarity. Nejprve bych vám ovšem chtěla říci, že, a to byla jedna z těch prvních otázek, zda je tento návrh kompatibilní s směrnicí o prosazování, která by měla být transponována, nebo měla být transponována do 18. června. Ano, říkám ano, je to kompatibilní, protože směrnice o prosazování hovoří o prosazování stávajících pravidel, jde o boj s podvody, o boj se zneužíváním, zatímco ten nynější návrh jsme předložili až po revizi eh, těch základních pravidel pro vysílání pracovníků a dospěli jsme k, návr- k závěru, že je potřeba provést eh, cílený, ne úplný přeskum a přesně k tomu jsme přistoupili. Takže nejde o pravidla pro prosazování, aby členské státy měly další nástroje pro lepší prosazování a boj s eh, podvody. To je otázka směrnice o prosazování. Teď jde o ta samotná pravidla. Jsou to dvě různé věci, byť eh, jsou kompatibilní a jedna druhou nevylučuje. Další dotaz týkající se subsidiarity a mest. Jsem přesvědčena o tom, že náš návrh je v pořádku z hlediska zásady subsidiarity a je to ve smlouvách přesně z těch důvodů, o kterých jsem hovořila. Připomenu tři reakce, které jsme obdrželi od členských států, které podali žlutou kartu. Já jsem vám vysvětlila, jak jsem na to reagovala já. Pokud jde o mzdy, to je skutečně nesmírně důležité. Tento návrh, který předkládáme, nemá za cíl harmonizaci mest v členských státech. Stanovování mest je v kompetenci členských států anebo také v kompetenci sociálních partnerů, pokud to mají tak členské státy stanoveny. Tak je to ve smlouvách, smlouvy respektujeme a není na komisi ani Evropské unii či jejich institucích, aby, res, aby diskutovali či rozhodovali o těchto prvcích. Jediná věc, kterou říkáme v tomto návrhu, je, že pravidla ohledně mest a odměňování, tedy pravidla, která jsou platná pro místní pracovníky, tedy pravidla povinná pro místní pracovníky, stanovená zákonem či kolektivními dohodami. Takže tato povinná pravidla platí povinně rovněž pro vysílané pracovníky, kteří působí v tom stejném státě. My jsme tedy rozhodli, tak jako tomu bylo v původní směrnici z roku 1996, že tímto způsobem se má postupovat v oblasti odměňování. V obou dvou směrnicích se říká, že třeba respektovat minimální odměnu, že dosavadní stav není, odm- není uh, spravedlivý, takže to, co, o co nám jde, je uplatňovat stejná pravidla odměňování pro místní pracovníky i pracovníky vysílané. Ale v žádném případě nechceme začít harmonizovat mzdy. Pokud si text skutečně pečlivě pročtete, zjistíte, že to tam skutečně není a že naším záměrem je něco úplně jiného. Dále chci poděkovat paní Moran Šartě. Chci vám poděkovat. Ona již odešla, ale eh, chtěla bych říct, že děkuji za pozitivní připomínky k návrhu a mohu potvrdit, že vůle je nejenom má, ale i u všech ostatních kolegů komise. Chceme i nadále spolupracovat s národními parlamenty. Je dobře, že národní parlament takto postupuje v různých výborech a i my eh, chceme spolupracovat s národními parlamenty. Když nás vyzvou, tak eh, přijedeme, vysvětlujeme, vždy jsme ochotní vysvětlovat naše stanovisko a já si myslím, že je to otázka respektu, který dlužíme národním parlamentům a eh, my opravdu o to usilujeme. Pokud je o to, co řekla paní Hautala, tak jedná se o vnitřní organizaci toho, jakým způsobem národní parlamenti a jejich ministerstva spolupracují. Nebudu se tedy k tomu vyjadřovat. Dále chci poděkovat paní Ulskok. Děkuji za vaši podporu. Tento návrh skutečně je v souladu se zásadou subsidiarity. A o co tady jde především? Jde o vytvoření rovných pravidel hry pro podniky a také o nastavení adekvátní ochrany pro vysílané pracovníky. To byly dva cíle, které byly zásadní pro zákonodárce v roce 96 nebo krátce předtím, když rozhodovali o vysílání pracovníků a tyto dva cíle zůstávají validní i nyní. I když už od té doby uplynulo 20 let a dochází k přeskumu této směrnice. Pokud jde o další otázky, Pan Lebreton? Chtěla bych říci, eh, že svoboda poskytování služeb je jednou ze základních svobod naší smlouvy a podporovat možnost eh, využít tuto svobodu. To je náš eh, cíl, je to součást vnitřního trhu, společného trhu a já bych vám pouze připomněla, a myslím si, že je to také důležité, že vnitřní trh to není eh, místo, kde panuje zákon džungle. Vnitřní trh eh, je organizovaný, my máme pravidla, máme pravidla kterými se řídí mobilita produktů a máme tady také pravidla pro volné poskytování služeb a i pro volný pohyb osob. Tento trh je organizovaný a právě proto také v tomto duchu pracujeme s tímto návrhem. Ta pravidla musí být jasná, spravedlivá, musí být prováděná a to je účel našeho návrhu. Eh, Pan Zvěvka se ptal, jaká je naše reakce. Pokud jde o dopisy, které jsme dostali od eh, národních parlamentů, jak už jsem vysvětlila, ohledně subsidiarity budeme reagovat, ale předně budeme reagovat každému národnímu parlamentu, zodpovíme veškeré otázky, které nám ve svých dopisech adresovali, ať už se to týká otázky subsidiarity či jiných záležitostí, každopádně všem odpovíme, aby všichni byli plně informováni. Co se týče rozhodnutí, které budeme muset učinit všichni společně jako komisaři v rámci kolegia, tak eh, v tom případě budeme samozřejmě rozhodovat v souladu s mechanismem pro kontrolu subsidiarity a budeme reagovat eh, čistě k záležitostem subsidiarity, protože pak budeme muset eh, reagovat jednotně na mechanismus pro kontrolu subsidiarity. Takže doufám, že to jsem vysvětlila už na začátku dostatečně jasně, kdy jsem hovořila o třech hlavních prvcích, které se neustále opakují v dopise, které dostáváme od národních parlamentů. A když jsme se provedli jejich analýzu, tak eh, jsme dospěli k přesvědčení, že se pohybujeme skutečně v tom manévrovacím prostoru, který nám dává zásada subsidiarity. Ale Zároveň pečlivě nasloucháme národním parlamentům a vidíme, že vyjadřují různé názory v různých členských státech, že se objevují názory konkrétně v 11, v 11 členských států, které nás oslovily eh, a které říkají, že se jim tento návrh z řady důvodů nelíbí, že jde o věcné obsahové záležitosti. Ale na druhé straně jsme dostali dopisy od vlád, a také od sociálních partnerů z jiných členských států, také z dalších parlamentů, které říkají, že nechtějí uplatnit žlutou kartu, protože jsou Přesvědčení o tom, že se pohybujeme v rámci zásady subsidiarity a že dokonce ne, nech zacházíme dostatečně daleko, pokud jde o obsah. Takže některé členské státy říkají, že zacházíme příliš daleko a že přicházíme s návrhem příliš pozdě, jiné zase říkají, že to je příliš brzy a že náš návrh není dostatečně ambiciozní. Takže já si myslím, že nakonec je náš návrh asi vy, vyvážený, ale diskuze je otevřená. Začínáme diskutovat eh, o obsahu a jakmile o tom tedy začneme diskutovat o obsahu, tak to samozřejmě bude diskuze nelehká. Budeme se muset vzájemně poslouchat, naslouchat si a hledat kompromis. Uvidíme, kde bude možné kompromisu dosáhnout, kde budeme schopni dosáhnout schody, kde vznikne nějaká většina či konsenzus na straně jedné v radě a na straně druhé v Evropském parlamentu. Takovým způsobem v Evropě vzniká legislativa a tak budeme postupovat i my jasně a transparentně. Teď tedy budeme jednat ehm, ohledně zásady subsidiarity. Jakmile se rozhodneme, že budeme pokračovat v celé věci, tak otevřeme diskuzi v rámci evropských institucí o obsahu a samozřejmě, že zůstaneme v kontaktu také se zástupci národních parlamentů. A pokud jde o kolegium, tak já samozřejmě jim navrhnu to, co jsem navrhla v březnu, protože již tehdy jsme si eh, ověřili otázku subsidiarity, ověříme ji eh, znovu, protože bereme vážně tuto záležitost. Je to jedna ze zásadních zásad obsažená eh, ve smlouvě a Jean-Claude Juncker na začátku našeho mandátu řekl i tady v parlamentu, že budeme úsporně jednat v drobných záležitostech, ale zásadně v těch důležitých věcech. My všichni máme své kompetence, kromě toho máme i sdílené kompetence, v rámci toho se pohybujeme a hledáme nejlepší způsoby, jak jednat. A z důvodů, které jsem uvedla na začátku, jsme v tomto případě přesvědčeni o tom, že je potřeba jednat na evropské úrovni a pokud jde o obsah toho návrhu, tak o tom budeme mít příležitost v budoucnu jednat. Tak, co dalšího to mám k subsidiaritě? Ještě jsem chtěla říci, a to se projevilo v řadě vašich příspěvků, musíme jasně říkat, že ochrana pracovníků a nastavení rovných pravidel hry, ale zejména ta ochrana pracovníků, to není to stejné, co protekcionismus. Tady je potřeba rozlišovat. Já jsem nikdy nebyla na straně protekcionismu, já jsem vyrostla v rámci jednotného trhu, já jsem byla přítomná rozhodování o těchto věcech je tady v Evropském parlamentu a rozhodně jsem proti protekcionismu na jednotném trhu. Děkuji také paní Regner, panu Kesterovi, kteří se pozitivně vyjádřili a kteří souhlasí s tím, jakým způsobem řešíme eh, tento návrh, nebo jak jsme aspoň zahájili diskuzi. Pak otázka paní Niebler, která říkala, zda jsme v posouzení dopadu řešili také dopad na malé a střední podniky. Ano, můžete si pročíst posouzení dopadu. My totiž dobře víme, že malé a střední podniky jsou největší zaměstnavatelé v Evropě. Opravdu jsou pro mě malé a střední podniky velice důležité a soustavně na ně dbám. Provedli jsme posouzení dopadu také proto, abychom zjistili, jaký náš návrh bude mít právě na malé a střední podniky dopad při poskytování služeb v rámci vysílání pracovníků. A pokud jde o zásadu subsidiarity, tak souhlasím s tím, že právní služba to samozřejmě může prověřit, je to jenom logické. A i my jsme oslovili naše vlastní právní službu. Potom poznámka k Římu 1. Ano, i to jsme prověřovali a mohu vám eh, říci, že poté, co jsme si vyžádali právní posudek, tak náš návrh je plně v souladu s Římem 1. Znamená to, eh, že jsme si řekli, kde je ta nejužší vazba s členskými státy, které právo je rozhodné, v jakém okamžiku. A víte, že podle Římu 1 je tady povinná legislativa, která lépe chrání pracovníky a to zůstává v platnosti. Tak myslím, pane předsedo, že tím jsem vyčerpala všechny otázky, že jsem se vyjádřila zejména k otázce subsidiarity i k některým věcem navíc a doufám, že jsem projasnila předkládaný návrh a zejména, že jsem vám lépe vysvětlila důvody a cíle, které jsme se stanovili v rámci tohoto takzvaného cíleného přeskumu a já doufám, že to vneslo trochu větší světlo také tady poslancům ve výboru Jury. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl jménem našeho výboru poděkovat paní komisařce za to, že na dnešní výměnu názoru dorazila a že odpověděla na celou řadu otázek, které jí byly položeny. Děkuji vám a doufám, že se brzy v budoucnu zase uvidíme možná u jiné problematiky. Dear colleagues, may we continue? Thank you very much. We continue at the request of Mr. Teď na uh, žádost pana Cvěvky budeme pokračovat podem číslo 11, výměna názorů k postupům při insolvenci. Mm. A já požádám paní Bergeron a další, aby své diskuze pokračovaly někde jinde, mimo tento sál. A slovo má pan Svěvka. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Przepraszam za kłopot, ale... Děkuji, pane předsedo. Já se omlouvám, že opravuji, že bych tomu tak řekl, ale jsem wam wdzięczny, že jste mou prozbu vzal w potaz. Já bych rád všem připomenul že na začátku tohoto volebního období se dotka, podařilo dotáhnout do konce vyjednávání s radou týkající se insolvenčních řízení. Tedy vše, co se bude odehrávat nyní, to jsou důsledky přijetí tohoto nařízení. A ono se toho v českých státech hodně děje. A já vás nyní chci informovat o takové technické záležitosti, čistě technické. Nejedná se zde o nic, co by nějakým způsobem změnilo vyznění našich eh, debat. Tedy v mezidobí polský parlament přijal zákon, který upravuje záležitosti týkající se insolvenčních řízení a insolvenčních správců, tedy všech, již se to týká. Což znamená, že v komunitární dokumentaci tyto typy insolvenčních řízení a insolvenčních správců, kteří se tímto řízením zabývají, se to patřičným způsobem odráželo v přílohách. Jedná se o dvě přílohy. Jedna z nich to je samozřejmě příloha, v níž máme seznam insolvenčních řízení. To je příloha A. A pak máme přílohu B. Tam máme seznam insolvenčních správců. Změny, které byly promítnuty do eh, polské legislativy, byly eh, předjednány s Evropskou komisí a posléze je komise schválila. V souladu s eh, platnými postupy jelikož u toho projektu se vyžaduje společné rozhodnutí Evropského parlamentu a rady, musíme i my v této záležitosti rozhodnout. Ale, jak už jsem předeslal, jedná se o technickou záležitost. Rád bych si dovolil nabídnout následující harmonogram. Na našem prvním zasedání po letní přestávce, 5. září, bych vám přednesl návrh zprávy a to by byla výměna názoru opravdu technického rázu. Vše bude k dispozici předem, tedy příslušné pozměcí návrhy, tam ta lhůta rovněž bude krátká. E, protože mi záleží na tom, aby vše doběhlo na podzim už. Tak, aby to vše bylo před e, tím, než e, bude nařízení platné, abychom tam pak neměli nějaké rozpory. Děkuji, pane předsedo. Thank you very much. Any Děkuji. Nějaké otázky ze strany členů výboru? Nevidím, že by se někdo hlásil. V takovém případě děkuji panu Zvěvkovi za takovouto jednostranou výměnu názoru a budeme pokračovat bodem číslo 10 podávání zpráv tomuto výboru týkající se výkladu a provádění interinstitucionálních dohod o zdokonalení tvorby právních předpisů. A zde je pan zpravodaj Korbet spolu s pravodajem spolu se mnou. Pan Korbet za výbor AVKO. Já vám podám krátkou zprávu týkající se dvou zasedání pracovní skupiny která se zabývá výkladem a prováděním interinstitucionálních dohod, které se tedy konaly. 7. června pracovní skupina se soustředila na tři věci. A to možné pozměňovací návrhy k pravidlům eh, Evropského parlamentu, tedy k procedurálním pravidlům, za druhé programování a za třetí Eh, ověřování právního základu. Tyto věci byly diskutovány za přítomnosti pana Buska a pana Výlanda, který je předsedou výboru pracovní skupiny výboru AFKO pro reformu pravidel Evropského parlamentu, tedy eh, procedurálních pravidel. Eh, pracovní skupina eh, změnila eh, hlavní výzvy interinstitucionálních dohod v oblasti plánování a pan Buzek upozornil na to, že výbory Evropského parlamentu mohou nejlépe vést dialog s komisí při vytváření, monitorování ročního pracovního programu a urychlení legislativních postupů. Aby, to by Eh, tady by nemělo docházet k tomu, že jiné instituce budou vnucovat harmonogram ověřování eh, právního základu. Tam bylo objasněno, že bez ohledu na eh, jakékoliv interní dohody pro provádění interinstitucionální dohody, existující zodpovědnosti našeho výboru by měly být v každém případě plně zachovány. Pan Korpec s tím souhlasil, souhlasil s tím, že to eh, je v souladu s jeho poslancími návrhy eh, k procedurálním eh, pravidlům a také bylo vyjasněno, že když dochází k výměně názorů s dalšími institucemi, předseda Evropského parlamentu by tento úkol mohl delegovat předsedovi výboru pro právní záležitosti, který zůstává zodpovědným výborem pro ověřování právního základu. Potom jsme měli třetí setkání pracovní skupiny 4. července a zde jsme měli výměnu názorů s Elmarem Brokem, předsedou výboru AFET a s Bendem Langem, to je předseda výboru pro mezinárodní obchod. Zabývali jsme se lepšími pravidly nebo dohodami, pokud jde o sdílení informací eh, k vyjednávání a uzavírání mezinárodních dohod. Tak eh, jak jsme slyšeli v souvislosti eh, s článkem 40 nové internacionální dohody, pan Lange vysvětlil, že vyjednavači musí být v souladu s výborem Libetran a, a Peš, a Avko, Jury, stran a konferencí předsedů výboru a musí poskytovat informace eh, konferenci předsedů a že první setkání s těmito výbory proběhlo v červnu 20. Eh, a já jsem se tehdy toho setkání účastnil. Stručně uvedl nejrozšířenější problémy a eh, obtíže výboru a mm, to se týká včasného dostání informací, přístupu k dokumentům, zbytečné úrovně klasifikace dokumentů a potřeba konzultovat Evropský parlament, pokud se mění právní základ. Pan Lange také uvedl nedávný rozsudek o Tanzánii, který je příznivý pro Evropský parlament, pokud jde o práva na informace Evropského parlamentu a uvedl, že bude možné dohodnout se během slovenského předsednictví. Pan Brok dodal, že mm, bude setkání s výbory před a po každém kole vyjednávání a že předsedové eh, konkrétních výborů by mohli být vyzváni aby e, spolu vyjednávali, pokud se budou vyjednávat některé konkrétní věci, které se jich přímo týkají. A také pokud jde o právní podporu výboru Jury a Avko, tak uvedl, že na ní spoléhá, stejně tak jako na podporu dalších výborů. Pracovní skupina potom diskutovala o judikatuře eh, soudního dvora, eh, o problému, že se musí využívat bezpečné čítárny práce ombudsmana v souvislosti s TTIP a definice takzvané potřeby eh, znát, need to know. A Otázka, zda je e, určitá dohoda smíšená nebo ne, je zakotvena v primárním právu. Donívá se pan Brok, že tato otázka je neoddiskutovatelná a neměla by být předmětem programu vyjednávání. Upozornil jsem na to, že transparentnost by mohla být negativní vliv, e, vedlejší negativní účinek a to jsou červené linie při vyjednávání a to, jak už se s nimi zacházelo. Takže to je obsah eh, nebo shrnutí toho, co se dělo na našich pracovních skupinách. A paní Hautala by možná k tomu chtěla něco doplnit. Ano, eh, proběhla zajímavá diskuze, tak jak vy jste se také o tom zmínil. A já jsem pouze doplnila, nebo bych doplnila, že to, co bylo vytvořeno, pokud jde o právo Evropského parlamentu a jeho přístup k dokumentům z vě- mezinárodního vyjednávání, vyjednávání o mezinárodních dohodách, to je něco, co nikdy nemělo takto eh, nastat. Tato metoda čítárny, ta byla eh, určena pro studium eh, citlivých dokumentů Eh, zahraniční a bezpečnostní politiky a eh, toho, co mělo být třetím, nebo co bývalo třetím pilířem, když to ještě nebylo součástí Evropské smlouvy. Takže my si musíme neustále uvědomovat, že máme právo eh, Eh, říci ano nebo ne, pokud jde o mezinárodní dohody a my proto musíme být plně informováni a Evropský parlament musí zajistit, aby dostal všechny informace, které potřebuje. V, ten, v tomto ohledu bych chtěla poděkovat Bendu Langemu za jeho úsilí, protože si myslím, že on posílil transparentnost Evropského parlamentu a jeho přístup k dokumentům a to uh, tak, jak to jen bylo možné. Paní komisařka Malstromová také a já si myslím, že teď je tady ta hranice, že USA ve vyjednávání TTIP tam nastavili určitý limit eh, k těm dokumentům, které my můžeme studovat a které ne. To je tedy velmi, velmi zajímavé. Děkuji. Thank you very much. There is no other request uh, for the floor. So eh, Někdo další už se nehlásí o slovo, my můžeme tedy uzavřít tento bod a můžeme se podívat na bod číslo 29 a to je výměna názorů ke smlouvám na online prodej zboží a další prodeje na dálku. A slovo má paní zpravodajka, paní Hautala. Děkuji, pane předsedo. Já jsem vám slíbila, že toto legislativní cvičení, že to tak nazvu, je opravdu vzrušující. A nyní vám k tomu řeknu více. Evropská komise zveřejnila dva legislativní návrhy. To bylo ještě 9. prosince. Obě se týkají jednotného digitálního trhu. Jeden se týká eh, digitálního obsahu a druhý, a tím se dnes zabýváme, je onlineový prodej a prodej eh, na dálku hmatatelného hmotného zboží, ať už se jedná o auto, boty či nějaký elektrospotřebič. Oba návrhy jsou úzce provázány a e, v, ve všech diskusích mezi zpravodaji, stínovými zpravodaji a tak dále k těm dvěma návrhu se vždy vynula jako červená niť otázka vzájemného propojení těchto dvou problematik. Proto jsem se tázala, Eh, slovenského předsednictví a tady paní ministrině, zda by nebyla ochotná eh, trochu šlápnout na plyn v radě u té problematiky eh, prodeje zboží online, protože to dvojče, ten digitální obsah, ten už je ve velice pokročilém stádiu a my bychom neradě přišli o to um, to propojení. Tam máme pana Fose jako zpravodaje, takže v souladu s článkem 55, on si je všeho vědom, my ho průběžně informujeme a tak dále. Spolupráce dosud byla opravdu velice zdárná mezi kolegy, rovněž i s kolegy ve výboru IMCO. A otázka nyní spočívá v následovné věci. Jak můžeme spotřebitelům v digitální éře nabídnout kvalitní úroveň ochrany? V odpovědi komise je připravena separátně pojednat jak obsah digitální, tak hmotný. Ono to dává smysl, je-li to něco snadného a jednoduchého. Bohužel digitální éra právě snadná ani jednoduchá není. A složitost často nám nedává možnost jasně rozlišit mezi eh, těmi dvěmi um, typy zboží, protože například chytrý telefon, ano, je to hmatatelné zboží, je to telefon, ale pak je vybaven softwarem, který je třeba pravidelně aktualizovat, anebo eh, nevím, například chytrá lednička, když se pokazí protože, ne protože se tam nějaká součást pokazila či selhala, ale právě z důvodu softwaru vadného. Takže to těsně souvisí s internetem věcí, s robotikou a často se těm záležitostem říká kyberfyzikální systémy, což je i pro mě nový termín. My se právě nyní snažíme spolupracovat s kolegy, kteří mají na starosti to dvojče, jak ve výboru Jury, tak ve výboru INKO. Snažíme se uvést do určitého ehm, souladu všechny prvky u těch dvou návrhů, aby spotřebitel netrpěl v důsledku právní nejistoty. To mi tedy připadá klíč k úspěchu. Další věc, na které zde záleží, je nesnižovat úroveň ochrany spotřebitele v žádné evropské zemi musí zůstat na vysoké úrovni. Dokážeme si všichni představit, k čemu by mohlo dojít, jak se to jmenovalo předtím, říká eh, řečnice. Ano, eh, společný zákon o evropském prodeji, přesně tak, děkuji komisi. Eh, tam právě jsme měli něco, kde by u té společné činné evropské právní úpravě prodeje, kde by některé země musely snižovat úroveň ochrany spotřebitele a tady rozhodně to nechcíme připustit. Když už tedy máme velice solidní ochranu spotřebitele v rámci komunitárního aky, tak i toto by mělo toto aky obohatit. Tedy právní kontext tohoto návrhu je opravdu hustý eh, a víme, co může selhat. Eh, máme to katalogizováno. A nyní se zabýváme úplně jiným návrhem komise, který se zabývá záležitostmi, jimiž se dosud evropské eh, zákony týkající se smluv nezabývalo, například hybridní smlouvy, ochrana údajů, zacházení s osobními údaji, kterými se zabývá hlavně obecná směrnice o ochraně osobních údajů. Jakmile se například spotřebitel snaží dostat na platformy, kde si něco čerpá, ale neplatí penězi. Potřebujeme harmonizaci, ale musí být kvalitní. V některých členských státech například nemáme eh, statutární záruční období. Místo toho má spotřebitel delší eh, právní eh, nárok zboží reklamovat, pokud se lže. To je například v Nizozemsku a v mé mateřské zemi ve Finsku. Tam je to podle logiky, že u mnohých výrobků je průměrná životnost delší než dva roky a i spotřebitel má právo čekat, že to zboží vydrží déle a neměli bychom jej zklamat tím, že tam nastavíme dva roky a pak už nemůže se dovolávat ničeho, když to selže. Tedy zda bychom například u právních záruk měli brát v potaz i delší záruční modely a jakým způsobem to nastavit na celoevropské úrovni a zároveň to sladit se směrnicí o ekodesignu, tou novou. Jedná se o nový námět v tom smyslu, nikoli tedy ve smyslu zákonem, ale že bychom mohli ten aspekt určité životnosti či záruky určité životnosti zakomponovat do této práce a rovněž i udržitelnou povahu výrobku, ochranu životního prostředí a oběhovou ekonomiku. S tím se to díky tomu prováže. Tedy to je ve stručnosti, milí kolegové, a nyní harmonogram časový. Jelikož už se spolupracujeme s kolegy kteří se zabývají digitálním obsahem, tak jsme se tomu snažili přizpůsobit ten harmonogram, abychom dokázali postupovat více méně rovnoběžně. Tedy já jsem ochotna vám prezentovat návrh zprávy, abyste ji mohli připomínkovat v září. Tím pádem lhůtu podávání pozměňovacích návrhu nastavíme na 26. října, pak se budeme zabývat těmi návrhy od 26. do 29. listopadu a hlasovalo by se v lednu příštího roku na půdě našeho výboru a ještě později pak na plenárce. Ale už nyní si velice ráda vyslechnu vaše názory a zároveň musím říci, že opravdu s panem Fosem nám to eh, šlapalo fantasticky Picky a on je právě spoluzpravodajem podle článku 55. Děkuji, říká předseda paní Legrip. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat zpravodajce paní Hotala za její prezentaci a nyní mi dovolte několik slov. Naším společným cílem je vytvořit rámec, který bude bezpečný a zjednodušený pro naše eh, evropské podniky a bude zároveň eh, chránit naše spotřebitele tak, aby bylo možné plně využívat všechny příležitosti digitalizace obchodu, rozvíjet je a urychlovat. Ve dvou návrzích textů, které paní Hotala velmi dobře představila nebo předložila, jsou tam dva různé návrhy, které eh, se si do jisté míry odpovídají ehm, tak tady ehm, velmi vítám pokrok pro spotřebitele, výhody pro spotřebitele, kde mimo jiné je převrácení důkazního břemene v obou návrzích textu a to je velmi zajímavé. Samozřejmě, že jde mimo jiné o to, eh, a my se tomu budeme muset velmi pozorně věnovat a prohloubit to, eh, to říkala i paní zpravodajka, je napětí mezi zjednodušováním jednotného trhu a myšlenkou tedy harmonizace a vůlí členských států zachovat si vysokou míru ochrany spotřebitelů. Na tom budeme muset pracovat. Podporuji eh, přístup spolu s Imko Jury, pokud jde tedy Ehm, směrnici, kterou, která byla zmíněna ehm, v různých výborech, eh, tady se aplikují různé přístupy a my potřebujeme co nejkonzistentnější přístup k oběma návrhům a musíme eventuálně nebo zvážit úpravu v právních rámců, které budou uplatňovány pro spotřebitele digitálně i mimo digitální svět. Eh, tady eh, musíme odstranit zmatení mezi oběmi texty, musíme to vyjasnit, neměli bychom tady mít eh, zmatek, pokud jde o působnost toho, kterého návrhu musíme vytvořit větší konvergenci a my tady samozřejmě máme už náš harmonogram pro práci a my tady budeme mít čas na to, to zvážit a upravit poznací návrhy. Já vám všem děkuji za vaši, vaši pozornost. Uh, Mr. Džambasky. Nyní pan Džambasky. Благодаря ви, уважаеми господин председателю. Уважаеми колеги, уважаема госпожо Халтала, радвам се, че, има възможност, че имам възможността да споделя мненията си по това толкова. Съм velmi rád, že se mohu vyjádřit k této věci, která je tak nesmírně důležitá. Cílem je totiž harmonizovat eh, smlouvy online a proto musíme podrobně tuto věc analyzovat. Chtěl bych upozornit eh, nebo varovat před příliš ukvapeným jednáním eh, které není vždy dobře promyšlené. Refit ještě není hotový, na výsledky čekáme, přijdou asi na podzim a rozhodnutí o vnitřním trhu musí vyčkat před než budeme mít analýzu refitu. Musíme také zvážit určité aspekty pokud jde o prodej eh, zboží přes internet. A pokud v tuto chvíli budeme jednat příliš ukvapeně a nevyčkáme refit, tak to pouze přispěje ke většímu zmatení. Pokud jde o prodej přes internet, tak tady eh, vidím celou řadu eh, jednotlivostí a naše parlamentní frakce Eh, různé věci podporuje, ty způsoby, jak chránit spotřebitele. Musíme samozřejmě bedlivě se zaměřit na definice a zjednodušit je pro spotřebitele. Spotřebitel musí být středem našeho zájmu neustále. Spotřebitel musí vždy získat z těchto věcí. Musí to být pro něj prospěšné. Děkuji. Eh, monsieur Le Breton. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo cíl tohoto textu je velmi chválitebný. Kdo by byl proti ochraně spotřebitelů, pokud jde o přeshraniční digitální obchod? Když si ale přečteme návrh směrnice, tak potom se vloudí určité pochybnosti. Uvedu příklad. Budu tady eh, řečníkem něčeho, co vzniklo ve francouzském senátu. Eh, je tady jedna šokující věc a to je článek 3 eh, s názvem Úroveň harmonizace. Tady se harmonizace eh, opravdu tlačí velmi dopředu. Je tam text, který zakazuje členským státům, aby do svých zákonů přijímali opatření jiná, než navrhuje směrnice, ať už jsou pružnější a nebo přísnější. To je tedy pozoruhodné. Naslouchal jsem francouzskému senátu a tam se velmi dobře vysvětlilo, že pokud necháme ten článek 3 v této podobě, tak záruky, které v tuto chvíli eh, občanský zákonník poskytuje, budou přivedeny v niveč. Takže chránit spotřebitele, to je sice velice pěkné, ale je potřeba, aby to byla opravdu ochrana a neměla by se snižovat ochrana, která již existuje v některých členských státech. Takže prosím, bedlivě sledujme tento článek 3. Herr Voss. Pan Voss, prosím. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und ähm, vielen Dank. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž paní zpravodajce. Máte pravdu. Pracovali jsme sice dlouho, ale velice věcně, soustředěně, konstruktivně a právě při rozlišování mezi digitálním zbožím a hmatatelným zbožím, což není vždy snadné, přesně jako paní zpravodajka to vysvětlila. Stále více zboží, hmotného zboží, je vybaveno nějakou technikou, nějakým softwarem, programem a je velice nesnadné, ale zároveň nutné nějakým způsobem rozhodnout. Na čem záleží je, že se postupně blížíme rozumnému řešení abychom byli schopni tyto dvě skupiny od sebe oddělit. Kromě toho, a i to už zde bylo naznačeno, musíme mít na mysli i cíle, které mají jiné právní úpravy, které vznikají, případně vzniknout, aby například vše ladilo se základním nařízením o ochraně údajů, ale i směrnice o právech spotřebitelů, případně i jiné právní akty. Už nyní musíme myslet na to, že je to třeba přizpůsobit, protože to poslouží jak podnikům, tak i spotřebitelům. Vy vše bylo z jednoho odlitku, že tomu tak řeknu. Rovněž záleží na tom, najít nějaký univerzální koncept u celé té oblasti onlineového obchodu pokud se nepodaří přijít k plné, dojít k plné harmonizaci, tak alespoň té harmonizaci se přibližovat, protože svět se neustále smrskává a dokud to ještě jde, dokud vše nebylo vytesáno do kamene, tak je dobré už se nyní snažit vše vzájemně přibližovat, aby nebylo pak příliš pozdě. Další věc. Přizpůsobování práva při eh, zohlednění právních dopadů tak, abychom měli relevantní kritéria rozlišování mezi zbožím hmotným a digitálním. A vždy by to mělo být bráno v potaz, nakolik je relevantní vůbec takto rozlišovat. I to se snažíme pojednat a doufám, že i tam se budou naše věci přibližovat, naše uvažování mm, nechceme dospět eh, k těm silům, abychom silosům, abychom měli něco zvlášť pro digitální obsah, zvlášť pro hmotné zboží a ještě, aby prodej online byla úplně jiným světem než prodej v obchodě. Tedy zatím ta konvergence zdávně pokračuje a já ještě děkuji paní zpravodajce z tohoto místa. Mr. Raděv. Nyní pan Raděv. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, <clears throat> много Vážení kolegové, Mnoho evropských občanů se vyhýbá obchodování přes internet, protože neví, zda budou jejich práva dostatečně chráněna. Oni mimochodem také ani řádně neznají a tím pádem váhají, než by něco nakupovali přes, in, přes hraničně obávají se problémů, když eh, chtějí uplatnit reklamaci nebo eh, když jejich eh, zboží není dodáno. Nový legislativní rámec proto musí zohlednit výzvy tohoto nového dynamického odvětví. Jednotný trh by měl znamenat společná pravidla pro nákupy přes internet a anebo i mimo internet. Já si myslím, eh, že jinak se tady pouze posílí fragmentace trhu. Pokud jde, nebo musíme si položit otázku efektivity tohoto eh, dokumentu. Ty věci se mohou tím spíše zkomplikovat. Nová pravidla přináší nová společná ustanovení pro ochranu spotřebitelů, více přístupu k většímu počtu zboží za nižší eh, cenu, ale s větší mírou ochrany. Vše musí být vyvážené, potřebujeme velkou ochranu, ale nemělo by to být zátěží pro podniky větší, než v tuto chvíli existuje. Děkuji. Přeje si paní Hautala vystoupit na závěr? Ne, nebo se přeje vystoupit komise? Paní Hautala, mě by zajímal právě názor komise a chtěla bych se zeptat, ohledně toho, že hledáme inteligentní řešení toho, jak by ty smlouvy mohly zohledňovat eh, životnost eh, a očekávání spotřebitelů, jestli na to by se mohla komise zaměřit. Prosím komise, děkuji za slovo. Velice stručně ke třem eh, bodům. Všechno to tady zaznělo z úst poslanců. Nejprve k tomu, co říkala paní Hautala. Otázka životnosti. Komise bere životnost velice vážně. Právě jsme schválili akční plán o oběhovém hospodářství a my si přece dosáhnout eh, produktů s delší životností. Otázka je jak. A my si myslíme, že produktová legislativa v tomto případě bude asi lepší než eh, legislativa týkající se prodeje. Například vezme, vezměte si vysavače. Když si koupíte vysavač, tak máme uh, směrnici o ekodesignu, která vyžaduje, aby vysavač eh, bylo možné používat 5000 hodin, aby vydržel takovou tu dobu. A kdybychom se vytvořili v prodejním právu takovou tu lhůtu, to znamená v rámci legislativy pro všechny produkty, vytvořili jednu jedinou všeobjímající lhůtu a přáli bychom si, aby výrobky byly opravdu trvanlivé, tak ono nejde čistě o časové kritérium, ale také o četnost a intenzitu využívání daného výrobku, protože můžete používat ten vysavač třeba dva roky, ale pokud ho používáte velice málo, tak vám bude eh, tak vám vydrží mnohem déle, ale samozřejmě, když ho budete používat velice intenzivně, možná se rozbije už po roce. Takže to, co vlastně říkám a co se vybrala komise za svůj přístup, je, že pokud chceme prodloužit životnost, tak musíme vytvořit legislativu, úpravu na míru pro jednotlivé výrobky, v níž se mm, zohlední četnost a intenzita využívání konkrétní výrobků, zatímco v prodejní legislativě by se samozřejmě ošetřovaly různé výrobky jednou jedinou lhůtou. Druhá věc, ta tady také zazněla, je to otázka plné harmonizace. Komise předložila návrh eh, ohledně plné harmonizace, protože si myslíme, že ta jediná dosáhne dvou cílů, které jsme si stanovili. Jednak, že prodejci, zvláště malé a střední podniky, by měli mít jednotná pravidla, na základě níž budou prodávat své výrobky. A to v celé EU na celém jednotném trhu. Pokud budeme mít minimální harmonizaci nebo e, docílíme plné harmonizace s prvky minimální harmonizace, tak e, prodejci stále budou muset ověřovat, co udělali členské státy e, u těch bodů, které jsou minimálně harmonizovány. A opět to znamená další náklady, což znamená, že nesplníme stanovený cíl. A druhým cílem je, že chceme dosáhnout eh, vyšší ochrany pro spotřebitele, abychom zvýšili důvěru spotřebitelů při nákupu v zahraničí. A tady není problém ani tak v eh, nastavené úmě, úrovni, ale jde o to, že spotřebitelé budou vědět, že ta úroveň je všude stejná, že tím pádem mohou komfortně nakupovat v zahraničí, protože ta úroveň ochrany je rozumně a stejně nastavená všude. To znamená, že tady může fungovat jenom plná harmonizace, zatímco minimální harmonizace či kombinovaná harmonizace není vhodná. A poslední věc, to je otázka, kterou tady také nadnesli poslanci, jak oddělit ty dva návrhy o digitálním obsahu a prodej online. My i zde souhlasíme, že je potřeba to oddělit, ale neříkáme, že tak to musí být. Samozřejmě, že návrh legislativy se může změnit, ale že ten rozdíl mezi těma dvěma návrhy by měl spočívat v tom, že vytvoříme systém, který bude odolný do budoucna a za druhé, že to rozlišení bude prakticky proveditelné. Je možné k tomu přistoupit z různých eh, hledisek, eh, zaujmout různé přístupy. Představte si, že nakupujete pračku. Zapnete start a pračka nefunguje. Chyba může být buď to v softwaru, anebo to může být rozbitá mechanická část té pračky. Spotřebitel samozřejmě neví, nemá možnost vědět, v čem to spočívá a pokud eh, my nějak eh, rozlišíme, čím se ta vada projevuje, tak to bude velice praktické, bude to vhodné, spotřebitel bude vidět, jak prosazovat eh, svá práva. Možná u té pračky se spotřebitel ještě zorientuje sám, ale u televize už třeba nikoli. Takže to, co my doporučujeme, je, abychom nastavili přístup snadného rozlišení. Je potřeba toto vyřešit a do budoucna to musí být stále vyhovující. To znamená, že ten přístup musí vyhovovat nyní i za 10 či 15 let, až internet věcí eh, poroste až se změní eh, zařízení, která používají software, až eh, přibudou další nová zařízení využívající eh, software a připojení na internet. Takže potřebujeme nastavit přístup tak, aby nám vyhovoval také v budoucnu. Děkuji. Děkuji. Říká pan předseda, já myslím, že tímto můžeme uzavřít tento bod na programu, nebo ještě paní Hautala. Ano, děkuji. Jak řekl pan Zambasky, ptal se na rifit. A já si myslím, že komise a slovenské předsednictví se zavázalo, že budou na tomto spolupracovat rychleji, než se původně plánovalo, na, a že tedy práce na těch návrzích obou dvou bude harmonizovaná. Plánujeme ovšem také stady ke vztahu mezi mm, návrhem o hmotném zboží a mezi návrhem o ekodesignu. Pak je tady ještě jedna, eh, kontrolo, jedna věc, o které jsem nemluvila, a to je plánované zastarávání. To znamená výroba výrobků, které eh, přestanou fungovat eh, dříve, než to čekáme. To je horizontální záležitost, kterou je třeba řešit komplexně, nikoliv, nikoliv sektorově. Ale to budeme řešit až později. Děkuji. Pokud Láskavě dovolíte, paní Regner, mohli bychom nejprve probrat bod 31, protože paní Hautala bude muset odejít dříve, ale vidím, že i vy musíte odejít dříve. Dobře, takže v takovém případě Přistupujeme k bodu číslo 30, to je výměna názoru o zveřejňování informací o zdanění příjmu některými podniky a pobočkami. Předávám slovo paní eh, Regner, která je naší zpravodajkou. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že to teď eh, nemohu posunout, ale ani já nemám dostatek času. Takže mm, se pokusím alespoň eh, mluvit rychleji. Máme návrh pana komisaře eh, Hilla, který se nám ztratil. Ten jsme dostali 12. dubna. Eh, týkalo se to k eh, poskytování spravedlivým zemím. A tady bychom měli zmínit, že je to změna směrnice Accounting Directive. K tomu tady máme již naše zkušenosti ve výboru. Naši eh, kolegové ve výboru Econ se tím tématem ovšem také velmi eh, intenzivně zabývají. Transparentnost daní ve veřejném zájmu. To je nesmírně důležité téma. Podniky toto dluží nejenom eh, daňovým orgánům a dalším nahlašovat své zisky a obdobné věci. Jde o to, že i veřejnost má právo o těchto věcech vědět, protože služby a zboží ty se eh, nevytváří někde ve nějakém právním váku, ale podniky eh, působí v nějaké zemi, mají zaměstnance, působí v nějakém právním prostředí a podniky mají určitá práva a povinnosti v těch zemích, ve kterých působí. Takže to není téma, které lze eh, jaksi pozorovat z vrchu my jsme také odhlasovali minulý týden zprávu Taxe 2 kde už se některé věci začaly krystalizovat. Plénu tam jasně kritizovalo, že návrh z 12. dubna, návrh komise, zatím zaostává za dosavadní legislativu EP, pokud jde o kritéria pro působnost i o limity pro povinnost podávat eh, veřejně informace. Já bych o těch oblastech ráda pohovořila, ale uvědomuji si, eh, jak daleko jsme eh, už tady pokročili, nebo že už pokročil čas. Máme tady ten, tu pravohu, pravovou hodnotu 250 milionů a tady eh, je BEPS, to by mělo být v souladu eh, to naprosto chápu, ale chtěla bych připomenout, že známe i jiné prahové hodnoty. V minulém legislativním období eh, ke směrnici o transparentnosti a accounting directive Mm, k těžebnímu průmyslu jsme už některé věci odhlasovali a tam to bylo nižší. A já bych to tady chtěla teď zmínit eh, směrem ke stínovým zpravodajům s otázkou, zda by tady neměl být konzistentnější přístup. Potom druhá věc, působnost. To je jistě eh, bod, který je eh, nejvíce kritizován komise. Nemá v podstatě veřejné poskytování eh, zpráv podle jednotlivých zemí, ale spíš tady navrhla takový přístup k jednotlivým zemím samostatně. Je to vlastně mezi členskými státy a komisí a není možné dostat tyto údaje o daňových rájech, rájích a mm, není možné do toho nahlížet. Potom je další oblast, třetí oblast, kdy při nedodržování směrnice bychom měli eh, vymyslet určité sankce. Vidí, teď to vidíme v případě Swiss Leaks, Panama Papers, LuxLeaks, tam byly mnohé věci odhaleny a my eh, pilní, angažovaní poslanci, kteří jsou zavázáni pravdivosti, to jsou věci, které obvykle eh, eh, tedy neznáme a my tady jsme zavázáni občanům, abychom eh, to tady opravdu vzali za ten správný konec. To jsem opravdu jen tak velmi, velmi rychle eh, se snažila nastínit tyto věci pro první eh, diskusi. Je pro mě samozřejmě velmi důležité, abychom s tínovými zpravodaji našli co největší konsensus, abychom tady spolupracovali a závěrem bych eh, jen navrhla přehled časového plánu. Plánuji mm, pracovat během léta a v říjnu, 12. a 13. října, představit tuto zprávu což znamená, že v září by to mělo být předáno k překladu a potom velmi eh, rychle máme lhůtu pro pozměňovací návrh 27. října a potom co nejrychleji eh, mm, to projít jednotlivými výbory a dostat to k hlasování. To samozřejmě musíme ještě doladit také s výborem Ekon a to by z mé strany teď stručně bylo vše. Děkuji. Thank you very much, Mr. Jump. Děkuji, pan Džambasky. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, от името на моя колега Карим, когато... Děkuji. Jménem mého kolegy Karima, kterého tady zastupuji, bych chtěl poděkovat paní Regner Skupina ECR obecně podporuje tyto návrhy po e, skandále LuxLeaks. Myslíme si, že ten návrh je dobrý, protože se zaměřuje na nadnárodní společnosti, tak aby vše probíhalo co nejoptimálněji. Rozšíření působnosti um, na malé a střední podniky je ovšem velkou zátěží. Myslíme si, že nadnárodní společnosti musí být středem pozornosti tohoto návrhu. K těm by se měl vztahovat zejména, protože to eh, je samozřejmě někdy také překážkou eh, v hospodářské soutěži vůči třetím, ve srovnání s třetími zeměmi. Třetí země ty samozřejmě nechtějí toho plnit více, než jsou normy OECD. Děkuji. Thank you. Děkuji, nyní paní Niebler. Děkuji, pane předsedo. Já bych na úvod chtěla poděkovat za úvod naší zpravodajce paní Regner a i já si dovolím nejdříve na začátek přispět pouze obecnými, dvěmi obecnými poznámkami, než se pustíme do podrobné diskuse. Já se domnívám, že po té, co jsme si přečetli zveřejnění v rámci LuxLeaks a Panama Papers v posledních měsících, položit takovou zásadní otázku. Chceme se zbavovat těch mezer v tom, jak jsou e, zdaňováni tito jedinci? Chceme se zbavit obcházení daňových pravidel? Pokud si odpovíme ano, tak se musíme oprávněně zeptat, jak toho dosáhnout. Je transparentnost správní cestou a pokud nikoliv, jaké máme ještě jiné možnosti? Paní Regner, vy jste zde zmínila taxe dvě. To jsme minulý týden hlasovali na plénu. Dnes vznikl eh, vyšetřovací výbor věnující se Panama Papers, takže i tam si musíme zodpovědět tyto dotazy a oni to po nás čekají i občané jednotlivých členských států, zbavit se eh, těch eh, daňových černých děr. A ještě jedna věc na doplnění. Domnívám se, že bychom měli mnohem méně problémů s tím, jak se někteří občany vyhýbají daním, kdybychom měli konzolidovanou um, tu základnu um, obchodní daně, CCCTB. Musíme tedy mít nějaký právní akt, nějak to právně naformulovat, pokud si chceme alespoň stanovit ten jednotný daňový základ a optimalizovat tím pádem způsob propočtu daní v jednotlivých členských státech. Zmiňuji se o tom i z pohledu Brexitu. členské státy opravdu čekají, že se něco bude dít tady, ale kdyby sami byli proaktivnější, tak bychom se takto nezaostávali. Ale zpět k tomu návrhu. Je dobře, že ji komise předložila. Zároveň se musíme bavit i o podrobnostech a já děkuji paní zpravodajce, že nabídla stínovým zpravodajům se vzájemně kontaktovat a e, rovněž snažit se dosáhnout rozumných kompromisů. Mně záleží na tom, abychom návrhy OECD z toho akčního plánu pro BEPS, abychom je nepodkopáli. Tady máme vysoké povinnosti nastavené i z pohledu evropských hospodářských subjektů. Nesmíme zde schvalovat něco, co by případně mohlo nějak zasahovat do iniciativy OECD. Rovněž se domnívám, že by měly být i vždy brány ve zřetel malé střední podniky. 750 milionů jako pravá hodnota mi připadá správné, rovněž z pohledu návrhu OECD a z pohledu eh, koherentnosti i vaše argumentace z pohledu například eh, směrnice o právech akcionářů, tam o tom rovněž byla řeč, tam ještě se to může dále prohovořit. A pak téma 48c, druhý odstavec, seznamy, tam si musíme klást oprávněnou otázku, zda e, ty povinné údaje, které musí společnost zveřejňovat, e, dávají smysl a zda opravdu to má cenu to po nich požadovat, aby takto e, vše zveřejňovali, aby pak nebyli v nevýhodě jako mezinárodní obchodník. To je tedy spontánní první vyhodnocení z mé strany. Pak ještě mám otázku na paní zpravodajku, protože nemám aktuální informace. Um, to, jak běží zatím spor, kompetenční spor s výborem Ekon. Vyřešilo se to, nebo stále ještě se o tom diskutuje? E, e, ne, asi zřejmě nedoběhly diskuse, e, pane předsedo. Aha, takže tím pádem jsem se dozvěděla tu odpověď. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Opravdu ne, střed pravomocí zatím vyřešen nebyl, ale budeme to řešit mediací s panem Buskem. Chce se vyjádřit ještě paní Regner? Äh, Podle mého názoru teď jde o to, abychom konečně začali s tou prací. Já jsem zatím eh, vyčkávala, protože tady nebyla vyřešena otázka kompetence, ale neměli bychom vyčkávat věčně. Už je to tady předloženo určitou dobu a je to tak důležité, že bychom to konečně měli vyřešit. Takže srdečně vám děkuji za vaše připomínky, za vaše obsahové příspěvky a těším se na spolupráci chce se vyjádřit ještě na závěr komise a ještě paní Wikström, prosím. Děkuji vám. Děkuji za udělený, udělení slova, i když přicházím v poslední minutě. Country bar country reporting je pro mě velice důležité, stejně jako pro celou moji frakci a proto jsme to řešili už ve zprávě Koferaty a já si připomínám a vzpomínám na řadu eh, velice eh, bouřlivých diskuzí Myslím si, že eh, tentokrát bychom měli být s návrhem komise spokojeni. Tentokrát eh, v tomto kontextu je to velice vhodné řešit country by country reporting a měli bychom mít na paměti, že toto od nás eh, občané očekávají. Očekávají, že budeme bojovat s těmito podvody a zneužíváním systému daní. Důležitá je také transparentnost, která by měla posílit důvěru lidí v politický systém. Takže tady bychom měli udělat maximum pro to, abychom to zajistili. 75 lidí v Eurobarometru v červnu letošního roku říká, že by si přáli, aby Evropská unie v této oblasti více zakročila, takže si myslím, že to bychom určitě neměli odsouvat stranou. Vnímám to jako naši povinnost. Byť mám určité pochyby o účinnosti černé listiny nespolupracujících jurisdikcí. Možná to bude také tak, že bankovní sektor, těžba a tak dále jsou trochu uh, odlišné sektory, ale když už máme country by country reporting u některých odvětví, proč ne pro všechna? To je otázka, kterou si kladu. Dále ty prahové hodnoty. A tím se také musíme pečlivě zabývat, abychom nastavili správnou rovnováhu. Návrh komise vylučuje 85 až 90 všech eh, nadnárodních firm po světě a to mi přijde hned od počátku trochu problematické a nijak nepřeháním ta čísla. Takže těším se na úzkou spolupráci s kolegy a doufám, že se nám podaří nakonec najít eh, silný společný postoj a jsem velice ráda, že jsem zpátky ve výboru pro právní záležitosti. Děkuji a vítejte, paní kolegyně, a chce se velice stručně vyjádřit komisi, ale opravdu stručně, protože máme spoždění. Děkuji vám, pane předsedo, opravdu velice stručně. Jsme velice rádi, že parlament eh, reaguje dnes na náš nový návrh, to je prioritní záležitost boj s daňovými podvody, protože to je důležité i pro veřejnou diskuzi a tak jsme rádi, že jste si jmenovali svého zpravodaje. Těšíme se na úzkou spolupráci s paní Regner a dalšími stínovými zpravodaji. Pro vaši informaci rada už také pokročila, finalizovali jsme první čtení návrhu za nizozemského předsednictví a slovenské předsednictví chce dosáhnout společného postoje do konce roku, takže myslím, že teď jste se chopila práce v ten pravý moment. Abyste měla ještě zpětnou vazbu k té otázce, která nám byla položena ohledně těch prahových hodnot a působnosti, tak chci říct, že ty prahové hodnoty, které jsme si stanovili, odrážejí jednak to, že nechceme zatěžovat eh, všechny firmy administrativními úkoly a chceme se za, zaměřit eh, na eh, ten obrat 750 milionů eur, což znamená 10 už 6 tisíc nadnárodních eh, firm, ale je to 90 globálního obratu nadnárodních firm. Proto si myslíme, že mm, ta působnost je dobře nastavena, ale můžeme o tom dále s parlamentem diskutovat. Děkuji. Děkuji za toto vysvětlení, to je velice důležité. Tímto můžeme uzavřít tento bod na programu jednání. Bohužel teď nemůžeme probrat bod 31, protože tady už nemáme paní zpravodajku, paní Hautola již odešla. A tak přecházíme k bodu číslo 32, což je výměna názoru o jednotné politice EU pro kulturní a tvůrčí odvětví. A tady předávám slovo zpravodajce paní Komodiny Kača. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o velice stručnou zprávu, kterou jsme už nějakou dobu mm, očekávali. Kultura sehrává velice důležitou roli v hospodářství EU, přesto jak kultura, tak tvůrčí odvětví není plně využito, nevyužívají plně výhod jednotného trhu, naopak jednotný trh je pro ně velmi fragmentován a to je velkou překážkou. Byl spuštěn nový program a tam je zásadou eh, to, že tvůrčí odvětví má obrovský potenciál, bohužel nevyužívá plně jednotného trhu kvůli značné roztříštěnosti tohoto trhu a také program Kreativní Evropa mm, má, měl posílit adaptaci tvůrčího kulturního odvětví vůči globalizaci a digitálnímu posunu. My očekáváme, že za Cílenější přístup eh, na přeshraniční díla by umožnil snažší pohyb eh, na vnitřním trhu, větší mezinárodní obchod a také větší příjmy pro celé odvětví. Takže působnost koncepce eh, kulturních a tvůrčích odvětví je velice široká. Spadají sem scénická výtvarná umění, kulturní dědictví, kinematografie, rozhlas, televize, videohry, nová média, architektura, design, móda a reklama což odráží různé biznesové modely a různé akce, které jsou potřeba. Ale my jsme zjistili, že tato odvětví se potýkají se společnými problémy, s tím, že nezapomínáme na to, že některá z těchto odvětví se opírají především o individuální kreativitu a talenty a že mají tedy potenciál také pro tvorbu pracovních eh, míst a využití duševního potenciálu. Kreativitu musíme stimulovat eh, ve všech odvětvích ekonomiky prostřednictvím služeb, inovací a musíme nabízet přístup k různým druhům podpory inovací. Jednou z hlavních výzev je vytvoření podmínek pro investice v těchto odvetvích, tak aby mohly působit přeshraničně. Dalším problémem je podpora inovativních eh, podnikatelů kontextu nedávné krize eh, zejména malé a střední podniky se musí nově adaptovat a často úplně změnit přístup ke svému podnikání, což vyžaduje podporu těchto podniků, tak eh, aby měli dostatečný přístup k financování, aby dokázali nastavit správně inovační kapacity, zůstat eh, tvůrčí a dostatečně podnikaví. Některé z priorit obsahují, zahrnují koherentní eh, rámec, politický rámec a ochranu kulturního a tvůrčího odvětví v rámci evropských strategických cílů a priorit. Je potřeba také upravit právní rámec pro hodnotový řetězec eh, i v digitálním prostředí, tak abychom vzali v potaz specifika tohoto odvětví a abychom zlepšili odměňování autorů a tvůrců. Vzhledem k nadcházející reformě autorského práva a potřebujeme právní řečení, které bude vhodné pro držitele práv, spotřebitele i tvůrce, pro všechny, pokud možno. A je třeba si uvědomit, že výjimky z odpovědnosti mohou skutečně eh, být uděleny jenom reálným poskytovatelům eh, online a několik eh, všem distributorům, kteří by mohli zneužívat postavení tvůrců. Navzdory tomu, že eh, kreativní obsah je dnes důležitější než dříve, tak eh, služby založené na eh, uploadu zatím nedostatečně rostou, pokud jde o jejich zisky oproti spotřebě, což vytvořilo propast v hodnotě, podkopává to tvůrčí práci. Převod E, přenos hodnoty přispěl k pokřivení trhu a ohrožuje dlouhodobě evropský kulturní a tvůrčí sektor a jejich postavení na jednotném trhu. Proto potřebujeme právní řešení, které bude založeno na průkazných informacích a, a tržním vývoji. Chápu, že časový rámec, který je stanoven pro návrh zprávy a podávání pozměňovacích návrhů, alespoň tedy pro zpracování té zprávy, je velice krátký. Eh, termín pro pozměňovací návrhy je navržen sekretariátem na 6. září a Rozpráva o pozměňovacích návrzích a kompromisech eh, by měla proběhnout v říjnu. To by ovšem znamenalo, že eh, bychom měli mezi říjnem a listopadem obsahovat, absolvovat jednání se stínovými zpravodaji, abychom poté mohli hlasovat Zřejmě tedy během eh, prosince, kdybychom měli hlasovat na plenárce, ale to se teprve potvrdí. Zajímá mě, co si myslí stínoví zpravodajové a těším se na spolupráci s nimi. Děkuji, nyní pan Džambasky. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové již eh, několik let jsme ujišťovány v tom, eh, že kulturní odvětví eh, generuje přidanou hodnotu a já tomu věřím. Ehm, mm, je tady zpráva, kde jsem hájil autorská práva a také důstojné odměňování pro tvůrce. Je to eh, ovšem v tomto případě mnohem širší oblast. Kulturní odvětví stimuluje inovace, nové technologie eh, a je to součástí vzdělávání, městské politiky a jiných. Je potřeba zavést tady změny v legislativním rámci, ale na národní úrovni tady bychom si měli pouze vyměňovat informace o nejlepších postupech anebo o těch členských státech, které potřebují pomoc z naší strany, aby mohli zreformovat svou legislativu. Já si nemyslím, že harmonizovaná politika v této oblasti by byla eh, přínosná. Trh je fragmentovaný ale zároveň je také dynamický a volatilní. Abychom podchytili tyto problémy, členské státy eh, a obce musí mít vhodné strategie i způsob financování. Musí to být výhodné pro všechny, pro tvůrce a i pro druhou stranu. Děkuji. Eh, Mr. Negresku? Pan Negresku, děkuji. Nejprve bych chtěl říct, že se musíme zaměřit na právní aspekty dokumentu. Tam můžeme skutečně přispět tomuto dokumentu a musím zdůraznit potřebu společného právního rámce, pokud jde o kulturu a kreativní odvětví, nejenom tady průmysl. Myslím si, že když řekneme odvětví, tak je to širší než pouze průmysl a to nám umožňuje zahrnout všechny aspekty a problémy, které souvisí s touto oblastí. Za druhé musíme definovat koncept kulturního a kreativního průmyslu nebo odvětví, protože jsou tady určité rozdíly napříč Evropou a e, k tomu se musíme také vztahovat. Zároveň si myslím, že musíme toho udělat co nejvíce, abychom vytvořili dobrý právní rámec pro hodnotový řetězec, zejména v současném digitálním kontextu, jak uvedl pan zpravodaj, a zároveň bychom se měli snažit chránit podnikatele a tvůrce proti piráctví a padělání. Já si myslím, že to musíme velmi jasně ve zprávě zdůraznit a musíme samozřejmě také chránit evropský eh, kulturní a kreativní eh, odvětví. Je potřeba mít vyvážený přístup, vyvážit poskytovatele služeb, tvůrce, spotřebitele, tak, aby všechny strany z toho měly přínos. Toto odvětví je nesmírně důležité pro evropskou ekonomiku, ale je to důležité proto, že tito klíčoví hráči hrají důležitou úlohu. My musíme tu roli definovat a zajistit, že dojde k lepšímu odměňování pro všechny, zejména pro autory a tvůrce. Tak to vnímám já. A v neposlední řadě musíme udělat něco pro podnikatele v této oblasti, více stimulovat podniky, to musíme zdůraznit a zavést něco, co pomůže členským státům rozvinout tento sektor více. A dále si nemyslím, že by to mělo být vedeno trhem, myslím si, že by to mělo být vedeno lidmi a tvůrci, a naše skupina vám k tomu předloží pozměňovací návrh, kde to bude více sformulováno. Pan Kester. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní Komedíny, za vaši zprávu. Považuji za naprosto klíčové při tvorbě konzistentní evropské politiky pro kulturní a kreativní průmysl, abychom zohlednili, eh, že kreativci jsou srdcem kultury a toho si musíme být vědomi. Jsou to právě kreativci, kdo v době digitalizace velmi často ten souboj prohrávají. Mnozí hudebníci, tanečníci a herci eh, si eh, přejí pouze eh, stabilní pracovní místa a také nějakou perspektivu, aby v pozdějším věku byli sociálně zabezpečeni. A abychom toho dosáhli, tak musíme odpovědět na otázku, jak eh, osoby činné v oblasti kultury podpořit při vyjednávání, tak aby jejich práva byla posílena a zcela klíčovou eh, roli eh, budou hrát Collecting Society a my musíme vytvořit taková pravidla, aby ti, kdo pracují v oblasti kultury, mohli vyjednávat na stejné úrovni se svými protěžky a byli posíleni ve své pozici. Dále si myslím, že potřebujeme více transparentnosti, Eh, také eh, hodnotového řetězce i v oblasti hudby, tak aby i hudebníci měli eh, větší podíl na tom hodnotovém řetězci budeme potřebovat také přerozdělování od velkých hráčů, jako je například YouTube, směrem eh, k těm, kdo eh, jsou aktivní v oblasti kultury. A my si musíme teď rozmyslet, jakými nástroji bychom toho mohli dosáhnout. Myslím si, že je důležité, abychom vytvoření konzistentní politiky eh, mohli považovat za takový hlavní Tedy měli bychom tady vycházet z hlavního motivu e, svobodný přístup ke kultuře a zabezpečený příjem pro tvůrce. Děkuji. To byla tedy všechna vystoupení kolegů. Chce k tomu říct něco paní zpravodajka? Ano, něco jenom velmi stručně. Naslouchala jsem tomu, co říkali kolegové a myslím si, že Eh, víceméně jsme na stejné linii, těším se na spolupráci se všemi. Děkuji. Děkuji, tím pádem můžeme uzavřít tento bod a můžeme přejít k bodu k bodu 33. A to je zpráva uh, z pracovní cesty výboru pro právní záležitosti do Gruzie ve dnech od 29. března do 1. dubna 2016. Já budu velmi stručný. Naše delegace nebyla příliš početná. Byla tam paní Bergeron, paní Houtala. Paní Houtala a já. A během těchto dvou dní, dvou dnů, které jsme měli k dispozici, jsme se dozvěděli, že Gruzie dosahuje významného pokroku, pokud jde o reformy eh, soudního systému. Zřídili nové instituce, teď vznikají problémy, které se dotýkají implementace, ale obecně by se dalo říci, že směr gruzijské spravedlnosti se ubírá eh, tedy tou správnou cestou. A já bych vám mohl uvést stručně instituce, které jsme navštívili. Eh, nebudu vádět jména. Eh, máme tady eh, velvyslance EU v Gruzii, potom šéf monitorovací mise EU v Gruzii, předseda parlamentu, veřejný obhájce, měli jsme kulatý stůl s občanskou společností, setkali jsme se se spolupředsedou parlamentního schromáždění Euronest Setkali jsme se také s šéfem parlamentní menšiny, eh, předsedou eh, Eh, opozice, předsedou ústavního soudu, eh, premiérem Gruzie, ministrem spravedlnosti a eh, státním ministrem Gruzie o, pro evropskou a euroatlantickou integraci. Tedy tolik mnoho setkání během tak krátké doby. Máte k tomu nějaké dotazy? Pokud tomu není tak, Můžeme pokračovat. Bodem 34. Zpráva z pracovní cesty Výboru pro právní záležitosti do Pekingu v Číně. A pan Džambasky by se chtěl chopit slova. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat sekretariátu eh, výboru za to, že návštěva byla tak dobře zorganizována. Jsem přesvědčen, eh, že eh, tam opravdu bylo těžké to zorganizovat, protože čínské orgány nebyly pružné. Obecně mohu říci, že ti, kdo nás pozvali, prokázali velkou pohostinnost, až na usnesení Evropského parlamentu, pokud jde o statut tržní ekonomiky eh, Číny. Byl to asi spíše problém organizace, časové organizace této návštěvy. My jsme eh, diskutovali také o autorských právech. Jak víte, Čína má velký problém s padělky a dokonce i v našem hotelu jsme se dostali do styku s falšovanými padělanými bankovkami. Takže my bychom chtěli spolupracovat s čínskými orgány a čínské orgány s tuto vůli také potvrdili. Teď je potřeba spolupracovat, abychom mohli aby mohlo docházet k uzavírání těch podniků, kde vznikají padělky a čínské e, orgány vyžadují mnohem více spolupráce, pokud jde o výměnu informací. Čínské orgány chtěly také hovořit o životním prostředí, o ochraně životního prostředí, ale náš výbor pro ně nebyl dobrým partnerem eh, v této problematice. Takže vám ještě jednou děkuji, děkuji sekretariátu, děkuji paní Komotýny za to, že eh, vyjednávala eh, s těmito orgány velice diplomaticky situaci, která opravdu nebyla jednoduchá. Děkuji. Děkuji. Paní Komodiny. Děkuji. Ono se opravdu jednalo o velice kvalitní misi. Měli jsme celou řadu schůzek s představiteli čínských agentur, orgánů a opravdu jsme byli svědky toho, že eh, vše se řídilo velice přísně stanoveným eh, předepsanou formulací a my jsme byli velice ochotní hovořit spontánně, a odpovídat na otázky, ale bohužel jsme vždy naráželi na ten um, skript, kterým se řídili naši čínští partneři, který víceméně měli naučený z paměti. Um, rovněž ale došlo k příslibu dalších partnerských vztahů. Um, nejvyšší soud, čínský lidový parlament, um, rovněž zkoumání tržního statusu tržní ekonomiky v Číně, vyvolali u nás obavy a ale e, podařilo se nám při nejmenším trochu uvolnit vztahy s našimi čínskými protějšky. V tom smyslu, že jsme přislíbili, že Vždy se vše bude řídit záležitostmi dodržování mezinárodních smluv. Měli jsme schůzku s eh, protěžky z Lidového kongresu a zdá se, že vše bylo schválně nastaveno tak, abychom o tom tématu eh, nemuseli mluvit, abychom se mu nevěnovali. A eh, představitel toho lidového kongresu vždy doprovázel všechny schůzky, i když tam neměl víceméně žádnou úlohu. Reforma soudnictví, soudnictví se snaží stát se nezávislejším na stranické vládě, ale v praxi to bude velice obtížné a je to mm, stát eh, ve státě. Eh, obtížná záležitost jsou práva duševního vlastnictví, jak při prosazování, tak eh, včetně specializovaných soudů týkajících se eh, autorského práva, ale viděli jsme, že se snaží v Číně revidovat příslušné zákony týkající se například autorských práv a tak dále. Jinak jsme se rovněž eh, sešli s představiteli s žadatelů Eh, žalobců, eh, těch, kteří potřebují prosazovat eh, své nároky z pohledu padělku, piráctví, že mají obtížnou situaci. Rovněž inovace a technologie Čínu zajímá. Zjistili jsme, že Čína přijímá agresivní politiku k zajištění svých cílů, což je nutné vzít v potaz a reagovat velice silně a i z pohledu eh, vzájemného komunikování se, ale zároveň zajištění ochrany evropského know-how, abychom při zajišťování eh, přizpůsobení se digitální éře eh, neustále sledovali, co se děje v Číně. Bylo nám sděleno, že můžeme čekat změny čínské legislativy, zejména v oblasti duševního vlastnictví a přizpůsobené budou digitální éře. Je rovněž třeba sledovat dynamiku ochrany duševního vlastnictví v Číně, která je jiná. Snaží se soustředit buď na ochranu vlastních čínských původních materiálů digitálních, případně převzetí něčeho z Evropy a pak úpravy této záležitosti. Děkuji. Otázky ze strany členů výboru, paní Hanibo. Já jsem rovněž byla členkou této delegace a chci pouze dodat, že je třeba poděkovat všem, kdo to zorganizovali a Teres, která nás vedla. Fascinující dojmy jsem si odnesla. A souhlasím se vším, co zde bylo předneseno. Na jedné straně vidíme, jak obrovskými přeměnami Čína prochází. Je to obrovská ekonomika, která se snaží nějakým způsobem získat nový háv, ale zároveň je protekcionistická. Je to tedy velice obtížné opravdu žádná z těch schůzek to nebyl pravý dialog. To byly takové mini přednášky, které si čínští partneři, čínští protěžci připravili. Vůbec to nebyl bilaterální proces, ale mě to neodradilo. Já se domnívám, že ty kontakty užitečné jsou, protože čím častěji budeme se pokoušet takto kontaktovat s Číňany, tím se snad postupně stanou otevřenější. Děkuji, říká předseda. A v neposlední řadě body 35 až 38 eh, kontrola aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dávám slovo paní Kaufmann. Děkuji, pane předsedo. Jedná se o poslední čtyři složky, které mám na starosti jako zpravodajka. To jsou v přenesené pravomoci a prováděcí opatření a mám pro vás dobrou zprávu. Nejsou žádné námitky k těmto čtyřem kontrolovaným dokumentům. Tedy můžeme ukončit naše zasedání v klidu a s klidnou myslí se odebrat na letní eh, rekreaci. Z mé strany rovněž mohu říci, že děkuji za spolupráci a podporu a všem přeji krásnou dovolenou. Since it has been confirmed that Vzhledem tomu, že jsme si potvrdili, že není dalších námitek, tak opravdu můžeme ukončit nejenom tyto body na programu jednání, ale celý náš program pro dnešní zasedání výboru pro právní záležitosti. I já vám chci popřát příjemné léto, hezké prázdniny a uvidíme se společně zase v září. Naschledanou. And thank you the, the interpreters also for your work and... Pan předseda děkuje tlumočníkům, tlumočníci děkuji za pozornost.